Ní. Prosím, posaďte se, rád bych zahájil jednání výboru pro rozpočet. Prosím ty, kteří stojí vzadu v sále, aby se posadili, protože chceme začít s důležitým tématem. Nejprve mi dovolte, abych omluvil pana předsedu Lamasura. Eh, nemůže se účastnit, nemůže se účastnit ani pan místo předseda, to znamená, že budu dnes předsedat já. Prosím, vás ještě jednou posaďte se. Eh, můžete případně diskutovat mimo sál. Milí kolegové, máme na programu velmi důležité téma. Je to jedne, jeden jediný bod. Který, je to bod, který povede kolegyně Sidonia. Nejprve tedy bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Má někdo něco proti? Ne, dobře. Za druhé, e, oznámení předsedy. Nic k tomuto bodu nemáme. E, e, kromě toho tu máme rozhodnutí konference předsedů z 12. Eh, března. Tím už se dostáváme k bodu číslo 4, což je veřejné slyšení o financování východního partnerství. Jak všichni víte, eh, východní partnerství bylo zahájeno v roce 2009. Eh, doplňuje evropskou zahraniční politiku ve východní Evropě a na západním Kavkazu v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2009 až 2013 Evropská unie poskytla 2,8 miliard miliard euro na podporu hospodářské integrace a rozvoje eh, demokracie v Arménii, eh, Azerbajdžánu, eh, Gruzii, na Ukrajině. Na základě iniciativy naší kolegyně Sidonie máme dneska toto slyšení, které se bude věnovat financování východního partnerství. Základní myšlenkou bylo to, abychom se na celou eh, komplexní záležitost podívali z holistického, z celkového hlediska. Eh, zjistili, jakým způsobem jsou prováděny eh, programy, projekty, jak to v reálu funguje. Jsem rád, že mezi námi mohu přivítat pana zástupce komise z Evropské služby pro vnější činnost Evropské investiční banky. Tito experti nám eh, vysvětlí, jak funguje financování východního partnerství. Kromě toho jsou tu zastoupeny i eh, nevládní organizace, které mohou poskytnout kritický přehled o svých zkušenostech na tomto poli. Nyní tedy předám slovo Sidonii, paní zpravodajce, která nám eh, podrobně vysvětlí, jak bude to dnešní slyšení vypadat. Prosím, Sidonie, máš slovo. Děkuji, Georgi. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala na tomto dopoledním zasedání výboru pro rozpočet. Budeme se soustředit na financování východního partnerství. Pokud se podíváte na tu definici, vypadá to jednoduše. Východní partnerství je iniciativa Evropské unie ve vztahu k našim šesti východním sousedům Arménii, Azerbajdžánu, Bělorusku, eh, Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajině. Cílem tohoto partnerství je vylepšení bilaterálních i multilaterálních vztahů s těmito zeměmi, tedy mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Jde o to, aby se naši partneři zavázali k dodržování právního státu, demokracie, dodržování základních práv a svobod, tržnímu hospodářství, udržitelnému rozvoji a dobrému systému vládnutí. Samozřejmě, že to partnerství není samoučelné. Jde o to, abychom poskytli základy pro novou dohodu o asociaci mezi těmito partnery a eh, Evropskou unii, protože právě eh, v těchto jmenovaných oblastech naši partneři dosáhli velkého pokroku. Dnes se zaměříme na otázku financování této iniciativy. Eh, Evropská unie na financování tohoto východního partnerství v letech 2009 až 2013 vyčlenila 2,8 miliard euro. V tuto chvíli stále vyjednáváme o dalším víceletém finančním rámci. To znamená, že v tuto chvíli ještě nevíme, jaké finanční prostředky budou k dispozici v budoucnu. Zatím to není známo. Nicméně v tuto chvíli již máme určité návrhy, pokud jde o, na, o, mm, pokud jde o e, summit z února o návrhy Evropské komise. Dovolte mi, abych vám v tuto chvíli vysvětlila, e, co mě vedlo k tomu, abych dnes zorganizovala slyšení. Je to moje osobní zkušenost. V loni jsem byla pozvána institutem Roberta Schumana na konferenci, na setkání s představiteli, s mladými představiteli běloruské opozice. Tento projekt Institutu Roberta Schumana probíhá již nějakou dobu v rámci projektu eh, Leadership in Democracy. Cílem projektu bylo to, abychom připravili mladí, mladé kandidáty na jejich budoucí politickou kariéru a abychom v posledku napomohli demokratickému přechodu v Bělorusku. Byla jsem požádána, abych účastníky informovala o evropských iniciativách týkající se, týkajících se Běloruska a obecně řečeno i dalších zemí východního partnerství. Když jsem se na tuto akci připravovala, když jsem se připravovala na toto setkání, zjistila jsem, že to financování je velmi komplikované a e, je, že v tomto ohledu vládnou někdy e, velmi zmatené informace. Je to komplexní záležitost, protože východní partnerství je takové zastřešení, které vlastně se skupuje různé finanční nástroje, které se netýkají pouze těchto šesti zemí, ale i dalších evropských partnerských zemí. To znamená, že pokud e, posoudíme, že je obtížné posoudit částky alokované na jednotlivé země a ještě obtížnější je posoudit, jak efektivní je použití těchto finančních prostředků v dotyčných zemích. To znamená, že si myslím, že by bylo dobré, aby rozpočet aby výbor pro rozpočet vedl strukturovaný dialog o finančních prostředcích, které jsou investovány v rámci e, východního partnerství. Jde o to, jak to funguje dosud a co můžeme vylepšit v příštím e, finančním období, víceletém rámci. Naším cílem je odpovědět na několik otázek. Soustředila jsem se přitom na ty, kteří eh, jsou nějakým způsobem zpěti s naší práci, eh, prací ve výboru pro rozpočet. Za prvé, kolik peněz investujeme v těchto zemích? Které evropské nástroje jsou šesti jmenovaným zemím věnovány? Jak to vypadá s prováděním dotyčných projektů? A Kromě toho eh, chceme využít zastoupených expertů a chceme slyšet o zkušenostech Evropské komise, nevládních organizací a dalších orgánů, eh, pokud jde o provádění projektů v rámci východního partnerství. Jak se můžeme z dosavadního vývoje poučit na, v, v eh, období příštích sedmi let? Jak Eh, můžeme financování východního partnerství v příštích sedmi let vylepšit. A nyní náš dnešní program. Ráda bych začala těmi, kteří eh, tedy provádějí finanční prostředky eh, v těchto zemích. Je to tedy komise DG DEVCO, máme tady mm, zastupujícího ředitele, generálního ředitelství DEVCO a Toto eh, ředitelství se mimo jiné zabývá evropským sousedstvím. V této souvislosti bych ráda řekla, že je velmi důležité, že pan Heinz Olbert eh, z Evropské investiční banky, je to úřadující ředitel, eh, ano, pokud se nemýlím, vy jste tak skromný. Dobře, jsem velmi ráda, že Evropská investiční banka je zastoupena prostřednictvím pana Olberta a on nám může říci o dalších nástrojích, které se používají v rámci východního partnerství. Následně Následně si vyslechneme kritické hlasy od dvou akademiků, od pana eh, Olafa Ošici, který eh, je ředitelem Centra pro východní studia v Polsku a byla bych velmi ráda, pokud by nám pan Ošica mohl říci o tom eh, principu more for more. Je to takový zvláštní eh, název pro eh, odborníky v oblasti rozpočtu je velmi zajímavé slyšet, že tady je nějaký způsob, jak kvantifikovat pokrok v rozvíjení demokracie. A Kromě toho tu máme paní eh, Jolant Stačinsku, která nám řekne něco o provádění tohoto projektu v dotyčných zemích a především na Ukrajině. Kromě toho tu jsou zastoupeny i nevládní organizace, které nám opět poskytnou svoji eh, perspektivu. Máme tu paní Anu Kristinu Link, když jsem se připravovala na toto slyšení zjistila jsem, že nadace Konráda Onenauera je důležitým příjemcem těchto prostředků, to znamená, že je velmi důležité, abychom si vyslechli jejich komentáře týkající se financování východního partnerství. A konečně pan Richard Tibbles pohovoří o budoucnosti Pan Tibbles zastupuje Evropskou službu pro vnější činnost, nicméně ho zatím nevidím. A omlouvám se, omlouvám se, už, je, už ho vidím, sedí eh, za mnou. Velmi vás všechny vítám a doufám, že budete mít ten radostný, optimistický úkol a budete hovořit o budoucnosti. Kromě toho bych ráda přivítala všechny ostatní, kteří jsou v auditoriu, které jsem neuvedla jmenovitě a kteří zastupují různé nevládní organizace zastoupené ve východním partnerství. Kromě toho, jak doufám, budeme mít dostatek času na to, abychom mohli vést diskuzi. Nejlepší bude, pokud to mohu navrhnout, abychom diskutovali až na závěr o všech uvedených tématech. Doufám, že naše vzájemná diskuze bude velmi živá. Okay. Uh, A krásen first speaker, uh... Dobře, v tom případě tedy žádám prvního řečníka, aby se chopil slova. Je to pan Markus Komaro. Nevím, jestli se nám podařilo vyřešit ten problém s IT. Pokud ne, tak to budeme muset použít v papírové podobě. Pane Komáro, prosím, máte slovo. Pane předsedu, Velmi děkuji, děkuji, že jsme ten počítačový problém vyřešili. Byl jsem požádán, abych vám eh, poskytl holistický přístup. Možná, že bude Eh, lepší, když se na to takto podíváme na folích. Nejprve, eh, kde co děláme, za druhé, jak to děláme a za třetí, jakým úkolům přitom čelíme. Rád bych se o to podělil s s vámi jako s posluchači. Doufám, že tato prezentace potvrdí, že e, pokud chceme dosáhnout e, zemí východního partnerství, musíme mobilizovat všechny nástroje, které jsou k dispozici. E, doufám, že během dnešního dopoledne se nám podaří rozptýlit ten zmatek, který eh, v souvislosti s tímto tématem vládne. Všechny zelené země na této mapičce obklopující Evropskou unii a země, které jsou kandidátskými zeměmi, jsou naše země takzvané země sousedství. Konkrétně jde o šest zemí. Bělorusko, Moldavsko a Ukrajina, kteří, to jsou země, které jsou eh, blízko Evropě. Eh, tři eh, kavkazské země jsou dále od Evropy, ale pokud v daleké budoucnosti budeme počítat s Tureckem v Evropské unii, tak jsou taktéž součástí evropského sousedství. Další průsvitka je krátce uvedeno, eh, kdo celou záležitost řídí. Je to jednak eh, komisař Füle. Dále tu vidíme přehled nástrojů v rámci východního partnerství. Na následujících průsvitkách nejprve lépe vysvětlím, co Evropský nástroj sousedství eh, co je jeho cílem. Je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, ale kromě toho jsou tu ještě další nástroje, které společně vytváří tu celkovou částku, o které tu byla na počátku řeč. Toto je jiný způsob vyjádření našich aktivit, našich snad. Máme tu dva červené sloupce, což jsou nástroje uh, orientované geograficky a kromě toho v horizontálním smyslu to máme různé tématické eh, iniciativy. Snažili jsme se je co možná nejvíce mobilizovat, tak abychom co možná nejlépe dosáhli eh, nebo eh, dosáhli účinku v zemích východního partnerství. Kromě toho bych se rád tedy podíval na evropský nástroj sousedství a partnerství. Je to, jak už jsem řekl, klíčový nástroj v této oblasti východního partnerství. Je to zároveň nástroj, který je eh, revidován a bude se jmenovat jinak Evropský nástroj sousedství. Vidíte tu, ten, tu celkovou částku 2,8 miliard euro, což je částka investovaná během současného eh, víceletého rámce. A kromě toho se Evropská unie rozhodla, že bude země východního partnerství eh, podporovat ještě více a ty dodatečné prostředky jsou ve výši půl miliardy euro. Zhruba dvě třetiny těchto finančních prostředků eh, jsou věnovány takzvané bilaterální spolupráci. To je ta hlavní část bilaterální spolupráce s jednotlivými zeměmi. Ale kromě toho je tu i iniciativa v oblasti regionální spolupráce. v rámci východního partnerství je eh, tedy naši iniciativu možno eh, podpořit i takto na regionální úrovni. Kromě toho je tu interregionální spolupráce. Zde máme eh, dvě velké oblasti, jich a východ. Je to nástroj, investiční nástroj pro sousedství a Eh, o tom budeme dále ještě hovořit, ale také Erasmus Mundus, což je jeden z důležitých nástrojů, díky němuž můžeme financovat mobilitu studentů. A kromě toho, v neposlední řadě je to přeshraniční spolupráce, díky níž můžeme financovat iniciativy, které spojují současné hraniční země Evropské unie a e, naše země, e, partnerské země v rámci východního sousedství. Je e, velmi důležité, abychom partnery podporovali i v rámci eh, projektů, tomto ohledu jsou tedy vždycky vyhlášeny výzvy, do kterých se hlásí různé nevládní, nevládní organizace, ale také i mezinárodní organizace. A kromě toho jsou tu další možnosti, což především znamená, že eh, spojujeme eh, financování z evropského rozpočtu eh, s financováním z dalších evropských institucí. Kdo je příjemcem eh, těch takřka 3 miliard euro? Jsou to veřejné orgány, eh, stále více i soukromé společnosti, malé a střední podniky a také různé svazy a organizace z oblasti eh, občanské společnosti. Té rozpočtové podpoře se nyní věnuji, věnovat nebudu, dostaneme se k tomu později v diskuzi každém případě je naším nejdůležitějším cílem to, abychom eh, podporovali snahy v těchto zemích, tak aby jejich legislativa, fungování jejich veřejné zprávy bylo stále eh, blížší evropskému AKY, aby tady došlo ke zbližování a my samozřejmě se snažíme měřit, jestli eh, to přineslo kýžený výsledek, jestli skutečně byly provedeny dotyčné Eh, reformy. Podpora občanské společnosti stála již na samém počátku našeho politiky, naší politiky východního sousedství, nicméně v průběhu současné finanční eh, perspektivy eh, jsme se snažili tento bod ještě více zdůrazňovat, tak abychom nepodporovali pouze vlády v dotyčných zemí, ale abychom měli partnerství i se společností. To znamená, že díky financování různých svazů z občanské společnosti se snažíme dosáhnout toho, aby občanská společnost může, pro, mohla profitovat eh, z financování ze strany Evropské unie. Jde o to, aby tyto organizace měly mnohem silnější slovo, silnější hlas a stali se tak motorem reform. Nejvýznamnějším nástrojem je tzv. nástroj pro občanskou společnost. Jde o to, abychom napomáhali i výměně studentů a také je tu iniciativa, která se opírá o silnou podporu ze strany Evropského parlamentu. Je to takzvaný Evropský nástroj pro demokracii. Díky němu můžeme podporovat různé nevládní organizace a zapojovat je do procesu demokratických změn. V úvodu byl zmíněn přístup more for more, více za více. Předpokládám, že se k tomu vrátíme ještě v diskuzi. V každém případě je to tak, že se domníváme, že země, které se snaží prohloubit eh, demokratické změny, demokratický přechod, eh, by měly být za to nějakým způsobem odměněni, měli by dostat financování navíc. Díky němuž mohou opět podpořit demokratické reformy a nebo prohlubování ekonomické transformace. To je ten princip More for More. Máme proto takový zastřešující program, eh, který Evropské komisi společně s SVČ umožňuje monitorovat pokrok reform v jednotlivých zemích a ohodnocovat, zda se tedy podařilo dosáhnout eh, dostatečného úspěchu a jestli je možno dotyčné zemi eh, poskytnout další financování, financování navíc. Ve východním partnerství to vedlo k dalšímu financování pro Gruzii a pro Arménii a naopak na Ukrajině a v Bělorusku jsme nezaznamenali dostatečný pokrok. Pokud jde o Azerbajdžán, tak ten se tedy snaží podporovat určité demokratické aspekty takže je to takové oznámkování, ohodnocení relativního pokroku zemí v dotyčné oblasti. Nyní bych vám rád popsal, jak fungují ty programy v rámci regionální spolupráce ve východním partnerství, co jsou ty stěžejní iniciativy. Je jich celkem pět. Díky nim se snažíme podpořit země východního partnerství, snažíme se je přimět k tomu, aby spolupracovali mezi sebou a aby eh, si přidávali přístupy nebo postupy, eh, osvědčené postupy v jednotlivých odvětvích. První klíčovou iniciativou Myslím si, že můžete překročit k další průsvitce. První stěžení iniciativou je integrovaný pohraniční, pohra, integrovaná zpráva hranic. Jde o lepší zprávu hranic, Celkem je na to vyhrazeno 44 milion euro. Druhá stěžení iniciativa se týká malých a středních podniků. V této souvislosti se snažíme podporovat soukromý sektor a veškeré aktivity s tím zpěté. Nabízíme financování pro poradenství, pro eh, banky, které pomáhají financovat malé a střední podniky a e, dále se snažíme zlepšovat podnikatelské klima. Další stěžení iniciativou v rámci regionální spolupráce, to je to téma Inogate. Snažíme se integrovat trh elektřinou, zlepšit jeho efektivitu a také stále více podporovat obnovitelné zdroje energie. Podle mě je to velmi do- dobrý příklad toho, jak můžeme rozšiřovat politiky Evropské unie, jak je můžeme aplikovat na východní partnerství a to ne pouze bilaterálně, ale také tak, že se snažíme nabízet regionální koncept, koncept pro celý region. Čtvrt, ta stěžení iniciativa se snaží podnítit spolupráci mezi zeměmi Evropského partnerství a také ve vztahu k Evropské unii. Jde o prevenci a reakci na katastrofy. A konečně poslední, pátá stěžení iniciativa e, ta je označena jako zlepšená ekologická zpráva, jde o ochranu životního prostředí eh, na nejrůznějších úrovních až po tu úroveň obecní, místní. Jak už jsem řekl, používali jsme také nástroj pro eh, investice do sousedství, ve výši 745 milionů v letech 2007 až 2013. Spolupracovali jsme s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. V tomto ohledu jsme byli poměrně úspěšní, pokud jde o škálu odvětví, která jsme podporovali. Jde o to, abychom spojili financování eh, z evropského rozpočtu s financováním dalších evropských eh, institucí a organizací. Pokud jde o účinek těchto finančních prostředků, to znamená o ten poměr výkonu a ceny, je tento, eh, tato kombinace velmi úspěšná, velmi efektivní. To znamená, že díky jednomu euru dosáhnete 30 eur dalšího financování. To je tedy ten poměr, kterého se nám díky tomuto podařilo dosáhnout. Nyní několik slov o té přeshraniční spolupráci. Je to další specifická záležitost, kterou jsme vytvořili pro naši, naše sousední země. Z geografického hlediska jde o to, abychom měli jeden společný zdroj financování, který umožní, aby okrajové části Evropské unie, v tomto případě je to Finsko, Polsko a další východní oblasti Evropské unie, aby tedy tyto eh, okrajové země Evropské unie spolupracovaly s Ruskem, s Ukrajinou, s Gruzií a také se zeměmi Kavkazu. v rámci jednoho velkého programu. Tento program se zaměřuje na hospodářskou sociální výměnu, snažíme se podporovat mezilidské eh, vztahy a mezilidská partnerství a také eh, se snažíme zlepšovat fungování hraničních přechodů, tak aby byly efektivnější a bezpečnější. Pokud jde o rozpočtové hledisko, tak eh, z poloviny je to na, naše financování a druhá eh, polovina je z Evropského fondu pro rozvoj venkova. z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Eh, další nástroje jsou nástroje Twinning, TAEX a Sigma. Twinning to je nástroj, díky němuž můžeme mobilizovat eh, veřejnou zprávu eh, v tom smyslu, že veřejná zpráva ve členských zemích Evropské unie se združí s veřejnou zprávou nebo veřejnými orgány partnerských zemí. Mohou si vyměňovat zkušenosti, expertízu, vylepšit vzájemnou spolupráci. Eh, Moho, eh, naše veřejné orgány mohou pomoci partnerským orgánům v aplikaci evropského AKY ve fitosanitární oblasti i v dalších oblastech je dobré, když se o takové zkušenosti podělí nové členské země, protože tímto procesem přibližování prošly poměrně nedávno. Sigma to je eh, naše společná eh, práce s OECD opět jde o sdílení osvědčených postupů v oblasti zprávy. Pokud dovolíte, tak skončím tím, že krátce zmíním další nástroje, které máme v rámci východního partnerství k dispozici Jednak jsou to různé tematické možnosti, které nám skýtá nástroj pro eh, rozvojovou spolupráci. Opět jde o ochranu životního prostředí. V tomto ohledu jde o eh, nástroj, který eh, zajišťuje bezpečnost dodávek potravin. Snaží se také o bezpečnější otázky migrace a tak dále. Další nástroj, Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Snažíme se podporovat aktivity v oblasti lidských práv a demokracie v dotyčných zemích. Tam, kde je to obtížné, jako například Bělorusko, snažíme se tedy to e, koncipovat tak, že ta výzva není lokální, ale je na vyšší úrovni. Nástroj pro stabilitu paktu nám také velmi pomohl, protože díky tomu se nám podařilo řešit některé trvalé zmrazené konflikty, které tu jsou v oblasti východního partnerství, například konflikt kolem Náhorního Karabachu nebo Podněstří. A konečně eh, v neposlední řadě tu máme významnou snahu v oblasti nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, to je ten nástroj NSCI. Snažíme se podporovat jadernou bezpečnost a také eh, do, dořešit eh, revitalizaci oblasti Černobylu. A nyní se pojďme podívat na to, jakým způsobem tedy uh, Eh, čelíme výzvám a úkolům, které tu jsou a které jsme tedy i včlenili při revizi do toho nového nástroje evropského sousedství. Domnívám se, že jsme pokročili v oblasti sousedství, to znamená, že eh, jsme lépe sladili naše politiky s financováním. Nicméně to není dokončeno, stále ještě máme určité rezervy a eh, v každé jednotlivé zemi se snažíme eh, monitorovat to, jestli naše financování odpovídá politickému programu, který Evropská unie má vzhledem k dotyčné zemi. Kromě toho přiznávám, že máme ještě určité rezervy v tom, že do toho můžeme zapojit všechny zúčastněné strany. Eh, snažíme se eh, do toho zapojit i aktivity ve členských státech, ale i tady jsou ještě určité rezervy. Snažíme se podporovat eh, kontakty na úrovni občanské společnosti. I to je tady oblast, kde ještě můžeme dospět k dalšímu zlepšení. V průběhu milé, minulého eh, víceletého finančního rámce se eh, tedy změnil náš vztah k Rusku. Pokud jde o další víceletý finanční rámec, myslíme si, že by Rusko mělo být naším sousedem a ne strategickým partnerem. To znamená, že bychom tedy měli eh, řešit bilaterální vztahy s Ruskem eh, mimo eh, program v oblasti sousedství. Byla to zajímavá zkušenost. My jsme tedy ukončili bilaterální programy s Ruskem a soustředili jsme se na jeho eh, roli v oblasti regionálních programů. Sousedství a s tím zpěté programy jsou samozřejmě součástí širšího programu. Všechny nástroje, které jsou eh, součástí víceletého finančního rámce, jsou navzájem sladěny a harmonizovány s, eh, s celkovým programem naší podpory. Jak už jsem řekl, snažíme se více diferencovat, snažíme se dodržet princip more for more, ale musíme to ještě dále adaptovat a více rozšířit na politické úrovni díky tomu, že získáváme další zkušenosti a že zjišťujeme, jak partnerské země eh, využívají pobídek, které jim v tomto ohledu nabízíme. Absorpční kapacita byla celkem za to dobrá. S radostí vám mohu oznámit, že zatím se nám podařilo eh, uplatnit 100% prostředků. Samozřejmě, že to bylo něco mezi 99% a 100%, pokud jde o provádění plateb, ale pokud se na to podíváte více diferencovaně, musím přiznat, že v některých zemích to bylo lepší a že v některých zemích, zemích byly určité problémy s absorpcí. Bylo to dáno eh, především nebo doufáme, že díky zjednodušení postupu a koncentraci programu se nám podaří tuto situaci v budoucích letech zlepšit. Pokud jde o rozpočtovou pomoc, tak se nám více než 50 projektů podařilo realizovat v rámci eh, rozpočtu stále více posilujeme podmíněnost, to znamená, že se snažíme, aby financování eh, veřejného sektoru bylo lepší, aby tu byla lepší transparentnost a zároveň to, se to snažíme propojit s občanskou společností. Snažíme tedy, se tedy zjistit, jestli ty programy eh, dobře dopadají na Eh, občanskou společnost, jestli tam mají nějaký efekt. To znamená, že to všechno jsou oblasti, kde se snažíme do budoucna ještě zlepšit. Kromě toho se snažíme zlepšit zájemné synergické efekty mezi jednotlivými nástroji. I to je naším úkolem do budoucna. Řešením je eh, jednak dobrá spolupráce mezi našimi delegacemi eh, v těchto zemích a evropskou, evropskými institucemi které sídlí zde, ale kromě toho se snažíme lépe vysvětlovat jednotlivé nástroje všem zúčastněným stranám. To je další způsob řešení. V reakci na tyto úkoly nebo výzvy se generální ředitelství DEVCO Eh, snažilo vytvořit takzvanou agendu pro změnu, což je politický dokument, který jsme předložili v loňském roce, který byl schválen parlamentem i radou. A v tomto dokumentu jsme se zavázali k tomu, že budeme naši podporu více eh, zacilovat, že bude zacílenější, koncentrovanější a pokud jde o sousedství, doufám, že v rámci příštího víceletého finančního rámce, který započne již v roce 2014, se budeme snažit dosáhnout většího dopadu Kromě toho v roce 2011 došlo k revizi našeho eh, nástroje NP, byla provedena větší diferenciace a byl zaveden princip more for more. Kromě toho jsme zjistili, že musíme více oslovovat občanskou společnost a já doufám, že eh, brzy již tato snaha přinese první plody. Kromě toho jsme se snažili o větší kombinaci finančních nástrojů, snažili jsme se zjednodušovat mm, dokumenty zpěté s tím financováním a s programy. Mm, na tom tuto chvíli pracujeme. My se snažím, aby to všechno bylo dobře zapracováno do nařízení o Evropském nástroji sousedství, který je zatím finalizován. Probíhají jednání s parlamentem a s radou a my se samozřejmě snažíme více soustředit na vzájemný soulad mezi finanční pomocí a širšími politikami Evropské unie. Uh, Snažíme se zdůrazňovat diferenciaci v tom smyslu, že tu jsou různé úrovně financování, které závisí na úroveň pokroku, úroveň eh, výkonu a úspěchu jednotlivých eh, zemí, tak aby tu bylo více pobídek, aby tady platil ten princip for more for more. Samozřejmě, že se snažíme získat podporu parlamentu pro zjednodušování těch programů, eh, což by určitě bylo velmi pozitivní. Doufám, že podpoříte i naši snahu soustředit se na méně priorit a kromě toho potřebujeme, aby jak parlament, tak rada lépe pochopili to, že eh, tady eh, musíme v rámci rozvojové spolupráce najít nový vztah s Ruskem. To znamená, že v příštím víceletém finančním eh, rámci se budeme soustředit pouze na těchto šest zmíněných východních zemí v rámci východního sousedství. Pane předsedo, to je všechno. Tím bych svý, svůj komentář rád uh, ukončil. Doufám, že jsem se nestratil v detailech. Určitě je možno se k čemu ještě vrátit, ale alespoň doufám, že se mě podařilo to uh, nastínit v takovém celkovém na nastínit celkově, tak abyste si mohli učinit celkový obrázek o tom, jak tedy eh, vypadá soulad jednotlivých nástrojů, jakým úkolům eh, čelíme a jakým způsobem se to odráží v novém návrhu toho eh, nástroje ENI. Děkuji. E. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši skvělou prezentaci pane Kornáro. A přecházíme i hned k dalšímu řečníkovi z Evropské investiční banky, který odpovídá za operace mimo Evropskou unii. Máme již 15 minut spoždění a o slovo se přihlásilo velmi, velice mnoho řečníků, takže já bych poprosil další řečníci, aby byli struční aby bylo možné potom na konci projevu pokládat otázky. Prosím nyní pana Heinze Olbersa. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za to, že jste mi poskytli příležitost zde představit aktivity Evropské investiční banky. Možná bych krátce připomněl, kdo vlastně jsme. Jsme bankou Evropské unie, to znamená, že akcionáři Evropské investiční banky jsou členské státy Evropské unie. Financujeme projekty, které sledují cíle Evropské unie a to pomocí expertízy, které eh, máme eh, z našich dlouholetých zkušeností. Znamená to tedy, že neověřujeme projekty pouze z finanční stránky jako běžné komerční banky, nesoustředíme se pouze na finanční analýzu, ale díváme se také na technické a hospodářské aspekty každého jednotlivého projektu, tak, aby e, takovýto projekt byl skutečně trvale udržitelný a ze všech aspektů proveditelní. Tím podporujeme politiky Evropské unie. Rovněž e, zohledňujeme aspekty životního prostředí a výběrových řízení, tak aby skutečně projekty, které podpořujeme, e, odpovídaly politice Evropské unie. Naše činnost mimo Evropskou unii Eh, je pokryta externími mandáty. Existují tři kategorie. Co se týče politiky sousedství, zde se eh, soustředujeme zejména na předstupní pomoc, tedy Turecko, Chorvatsko, další země. Dále zde máme tedy evropské sousedství, a to jak sousedství východní, tak jižní. A pak eh, se rovněž věnujeme rozvojové pomoci, tedy Afrika, Asie a Latinská Amerika. To tedy z mé strany stručný přehled na úvod. A nyní eh, se soustředím na východ. Ukáž, mm, na slajdu vidíte mapu, eh, která ukazuje, kde jsme aktivní. Jinak to jsou země východního partnerství, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménsko, Arménie, kde Bělorusku ještě aktivní nejsme. Naši činnost úzce koordinujeme s Evropskou službou pro vnější činnost. Co se týče Azerbajdžánu, zde počítáme s tím, že zahájíme naši činnost velice brzy. Nyní se nacházíme v poslední fázi vyjednávání rámcové dohody. To je dohoda, kterou potřebujeme dříve, než eh, naše banka vůbec může zahájit svou činnost v určité zemi. Eh, rovněž jsme aktivní v Rusku, o tom se již hovořilo, a ve Střední Asii mám tím na mysli Kazachstán a Tadžikistán. To jsou momentálně dvě země, kde vyvíjíme naši činnost. Cíle mandátu, který máme, jsou následující. Soustředíme se na lokální rozvoj soukromého sektoru. Zejména jde o podporu malých a středně velkých podniků. Dále se soustředujeme na rozvoj sociální a hospodářské infrastruktury. Mohou to být například silnice eh, a další infrastruktura a v sociální oblasti rovněž vzdělávání. Rovněž se věnujeme dopadu klimatických změn, změňování změn a eh, přizpůsobení se klimatickým změnám. Toto jsou tedy hlavní cíle našich aktivit, čeho jsme dosud dosáhli v oblasti východního partnerství. Později vám poskytnu konkrétní částky. Momentálně je to asi 2,5 miliard eur. Hlavní příjemci jsou a e, vyplývá to také z velikosti země, je to Ukrajina, ta dostává asi 70% našich prostředků, potom Gruzie, Moldavsko a Arménie. Pokud to rozpočítáme na příjem na hlavu, tak Gruzie a Moldavsko jsou největšími příjemci v regionu. Pokud se podíváme na jednotlivá odvětví, co tedy financovala zejména EIB, zejména odvětví dopravy energetiky. Doprava a energetika to jsou tradiční sektory, kde EIB eh, e zahajuje své aktivity. Potom se to rozšiřuje na další oblasti. Máme rovněž mandát pro to, abychom půjčovali malým a středně velkým podnikům, to je asi 30%. A co se týče akcí v oblasti klimatických změn, ta opatření, o kterých jsem před chvílí hovořil, to spadá do oblasti různých oblastí, které financujeme. Například i v dopravě se snažíme soustředit na projekty, které eh, odpovídají plánům pro změrňování dopadu klimatu. Tyto projekty rovněž tvoří asi 30 celkového objemu. To je tedy rozvoj našich aktivit, po té, co jsme získali mandát v zemích východního partnerství. Je to tedy období 2007 až 2012. Dobře vidíme, eh, jak vypadá tedy typický počátek. První lchy je třeba zejména etablovat kontakty přímo na místě. Od roku 2010 eh, je patrný nárůst, eh, celá aktivita se rozbíhá a v roce 2012 byly částky, které jsme poskytli, půjčky naší banky již ve výši 920 milionů eur. V současné době EIB skutečně eh, nabrala tu rychlost naší činnosti, kterou si přejeme, která je naším cílem a rádi bychom takto pokračovali i v budoucnosti. Jaká poučení jsme získali z našeho prvního mandátu pro tento region? Jedna věc je zcela jasná. Potřebujeme velice úzké pracovní spahy se všemi aktéry na místě, jak s vládou, tak s těmi, kteří projekty konkrétně implementují. To je velice důležité. A rovněž je důležité namazovat úzké vztahy s evropskými delegacemi v jednotlivých zemích. Toto vše jde v ruku v ruce tak, abychom zajistili, že podpoříme skutečně pouze ty projekty, které potom na místě zajistí provádění nejlepších evropských praktik. Klíčové oblasti jsou ty, na které se zaměřujeme našimi financ- pomocí našeho financování. Rovněž chceme, aby projekty byly připravovány solidně, aby se dodržovaly pokyny v oblasti životního prostředí a rovněž vklademe důraz na to, aby se stoprocentně dodržovaly veškerá ustanovení a předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jde o to, abychom skutečně v této oblasti přispěli naší činností k cílům Evropské unie. A dále ten blending, ta technická pomoc, o které jsem již hovořil. A investice. To je rovněž klíčové. Máme mnoho lokálních projektů, je tam velká potřeba investic v regionu, ale je třeba zajistit, aby ten blending, ta kombinace byla eh, zajištěna právě ve všech fázích projektu, zejména i v té finální čeho jsme dosáhli. Již jsem to naznačoval před chvílí pomocí grafiky. Máme mnoho projektů v oblasti dopravy a energetiky a po střednědobém přeskumu našeho mandátu jsme také více spolupracovali se soukromým sektorem, mám tím na mysli financování malých a středně velkých podniků. Na co se chceme soustředit nyní a kde je třeba učinit ještě více než do posud, to je podpora provádění projektů. Ta společná podpora, jak jsem o ní hovořil. aby EIB spolupracovala s politikou sousedství. Dále je důležité podporovat nejenom financování a oplatňování projektů, ale skutečně dbát na to, abych to v těchto zemích zaváděli evropské hodnoty. Rovněž potřebujeme silnější přítomnost naší banky v tomto regionu. Máme eh, například v Kijevě jež kancelář a v Moskvě otevřeme rovněž brzy naše zastoupení a eh, v této věci Úzce spolupracujeme s Evropskou službou věnčí činnost a jejími delegacemi přímo na místě. V budoucnu bychom se chtěli více soustředit na projekty v oblasti vzdělávání a životního prostředí. A ještě krátce několik slov k Rusku. Rusko není částem východního, částí východního partnerství, ale považujeme Rusko za velice důležitou zemi. Musíme s našimi partnery hovořit, ale musíme hovořit i s Ruskem. Rusko je naším sousedem. A v této oblasti rovněž v rámci úzké spolupráce s Evropskou službou pro vnější činnost jsme si vytkli tři oblasti, kde můžeme učinit více. Je to zejména financování malých a středně velkých podniků a dále financování projektů, které spadají pod modernizační programy a programy pro energetickou účinnost. V roce 2013 jsme poskytli Rusku půjčky ve, výšku, ve výši 200 milionů eur. Děkuji mnohokrát za pozornost a ještě poslední poznámka z mé strany, která se týká mandátu a záruk. financial crisis on the ratings uh, that Toto je pro nás velice užitečný nástroj, co se týče ratingů kterými prochází bankami. Tuto skutečnost jsme rovněž velice uvítali. I EIB e prošla ratingem a byli jsme velice rádi, že jsme si docházeli zachovat náš rating e, nejlepší kvality, e, protože ten nám poskytuje možnost získávat mm, úvěry za velice dobrých podmínek a to vede k velmi dobrému pákovému efektu. Evropská investiční banka Eh, na, ve východním regionu ještě nikdy nemusela použít eh, záruky. A pokud eh, vycházíme toho, co jsme učinili v oblasti východního partnerství, tak chci říci, že do roku 2013 musela použít EIB záruky pouze dvakrát, jednou to bylo bývalé Jugoslávily a potom eh, v roce 2003 v Argentině. Ovšem veškeré prostředky jsme získali zpátky. Je to tedy velice dobrý nástroj z hlediska eh, rozpočtu a z hlediska EIB proto, aby se dochazovali, dokázala zachovat rating AAA. Předseda, děkuji, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, děkuji za stručnost a přehlednost informací. Děkuji také za vaši rychlost a teď se dostáváme k další přednášce pana Oseky, eh, ředitele Centra pro východní studie v Polsku, eh, který nám řekne něco o financování projektů v zemí Evropského partnerství ze strany komise. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve děkuji srdečně za pozvání eh, bylo mi zadáno, že bych se měl vyjádřit kriticky, mohu eh, být stručný. Chtěl bych zmínit několik faktorů, eh, které musíme zohlednit při vydávání prostředků. Se nejedná pouze o částky, které se vydávají, ale také o to, jakým způsobem se to činí a s kým se to činí. Již mnoho let existuje toto východní partnerství to je velmi krátká doba a proto je eh, možná předčasné, abychom už teď činili nějaké závěry. Můžeš se na to that are not operating in a strategic vacuum. Yes, I mean there is a také máme co dočinění se zeměmi, které nepracují v nějakém strategickém váku. Eh, mají eh, asociační dohody, dohody o přidružení, Eh, máme dohody s Ruskem, jiné druhy asociačních programů a chceme-li spolu sledovat eh, kontakty s východním partnerstvím, což také děláme, můžeme konstatovat, že Rusko je prezentní, aniž by mělo nějaký efektivní nástroj sousedství. To znamená, Rusko má přístup ke společnosti, ale k vedení v politice také světě podnikatelů a e, tam e, vlastně je ten svět lepší podnikání než EU, aniž by tam měli e, zohledňovat nějaké rozpočtové položky. Za třetí také nelze země házet do jednoho hrnce, jsou velice rozličné. Máme tam různé země, které mají své vlastní cíle, své vlastní výzvy a i to je třeba sporu zohlednit, když chceme přeskoumat, jakým způsobem se vydávají peníze Evropské unie. A potom na závěr ještě poslední bod, který je třeba zohlednit. A sice vlastně ta nejdůležitější otázka, co je cílem východního partnerství, o co se vlastně jedná, co očekáváme od těchto zemí. Jedná se v dohledné době o členství v Evropské unii, jedná se o politicko-hospodářské spolupráci nebo hovoříme o ekonomické integraci. To je jistě rozhodující otázka. A od odpovědi na tuto otázku eh, závisí, kam půjdeme, jak daleko chceme jít a jaké priority si budeme stanovovat při našich prostředcích a používání našich prostředků východní partnerství je heslo a já se táži a činím to s určitou skepsí, zda tady existuje princip vzájemnosti o prohlubování eh, reform politických i hospodářských k, evropskému, eh, k nástroji evropského sousedství a eh, pomoci vím, že po příspěvcích, které tady odezněly, se mohli vidět, jaké programy eh, zatím stojí, ale přesto je velice těžké přepočítat, kolik peněz Evropská unie vlastně vydává na evropské partnerství. Nejprve šlo o 600 milionů eur, eh, ty pocházely z této iniciativy pro evropské partnerství. Teď se hovoří o 2,8 miliard a upřímně řečeno nejsem se ani tady, zda je to přesné číslo. Nám to není jasné, ale není to zcela jasné ani partnerským zemím, odkud peníze vlastně přicházejí. Existuje celá řada eh, prostředků pro projekty, možná příliš mnoho. A když s našimi partnery na druhé straně v partnerských zemích tady hovoříme, tak víme, že tam mají také podpory z rozpočtu, že tam mají další nástroje v souvislosti eh, s vybudováváním svých institucí. Potom tady máme Fórum pro občanskou společnost, čili existuje tady technická pomoc. Ale když eh, se podívám přesně na své kolegyni v, Ukra- kolegy eh, v Ukrajině a v Bělorusku, eh, co se tam vlastně děje s těmi 2,8 miliardami pro východní partnerství, kdybych se jich ptal, tak by byli asi velice zaraženi, protože by vůbec netušili, že tolik peněz se pro ně dává k dispozici. Možná, že je to problém komunikace, možná, že to také souvisí s komplexností našich finančních nástrojů. Možná pár poznámek také kritické povahy ke způsobu, jakým způsobem naši partneři hodnotí naši pomoc. Mnozí říkají, eh, že eh, je to projekt, který potřebuje technické a krátkodobé finanční financování a pomoc, ale přitom se nejedná o zásadní eh, změny mm, tamních ústav na základě evropské a evropských představ, ale tady hraje jistě také roli to, zda se dotečné zemi slíbí členství v EU nebo ne. Potřebují technickou pomoc, to jistě, ale prostředky Evropské unie eh, se nepoužívají pro to, aby se nějakým způsobem měnily jejich instituce. Zatím tedy nemáme dojem, že by došlo k nějakým společenským změnám na základě používání těchto nástrojů východního partnerství a přípravných akcí, když se podíváme na výzkumy veřejného mínění, když se bavíme se běžnými lidi na Unii, tak Evropská unie vlastně nemá velkou hodnotu. Jedno, to, jedno jestli se zeptáte někoho na Ukrajině nebo jinde, E, Evropská unie jako důležitý partner, e, jak si v povědomí lidí tam neexistuje. Možná, že to souvisí s tím, e, že neexistují žádné politické dopady. Možná, že to souvisí s tou skutečností, že nemáme mechanismus pro pozitivní podmíněnost v, těch, v tomto projektu More for More. Když například hovořím mm, s partnery ze sousedních států, tak naprosto veřejně hovoří o tom, že nemají zájem na politických reformách, protože stejně dostávají prostředky, které jsou pro ně připraveny nezávisle na tom, jakým způsobem postupují. To znamená, že ty peníze stejně dostanou. Možná, že to nejsou velké peníze, ale i kdyby se snažili nějakým způsobem více, tak by stejně nedošlo k navýšení těchto prostředků, to říkají alespoň zástupci těchto zpráv. E, čili dodatečné peníze dávat dispozici, které by mohly být flexibilně vydávány, peníze, s nimiž bychom mohli reagovat na změny a když se podíváme na země východního partnerství, lze jenom konstatovat, že politické a společenské změny eh, se mohou udát přes noc. To znamená, potřebujeme nějaký nástroj, který by jaksi mm, pomohl těm a upřednostnil těm, kteří zde dosáhnou určitého pokroku teď odmění teda takové země. Teď takový instrument nemáme, protože jak si zachováváme statut quo v těchto zemích a jakoby tím bráníme pokroku tam, kde by byl možný, eh, tím, že nevyžadujeme eh, specifické iniciativy, protože ty peníze prostě plynou stejně. A v neposlední řadě tady existuje problém, Eh, který již byl zmíněn v přednášce, a sice otázka eh, našich kontaktních partnerů. Komise eh, se ve své spolupráci soustředila na kontakty se zástupci vlád, se zástupci administrativy, ale to musíme překonat. Musíme oslovit jiné, nejenom nevládní organizace, ale také jiné aktéry v zemi. Samozřejmě existují staré známé NGOs, které jsou proevropské, vědí, kde jsou peníze, vědí, jak je možné zmobilizovat peníze, ale vlastní společnost nedosáhneme. Běžní lidé eh, na venkově hm, tam to není. Musíme jaksi více proniknout do společnosti, abychom mohli schopni něco, abychom byli schopni něco ovlivnit, protože jinak běžný občan Evropskou unii vůbec nic nevnímá. Administrativa nás vnímá, přijíždějí na semináře a tak dále, ale eh, kromě veřejné administrativy vlastně pro občany běžné Evropská unie neexistuje jako partner, který by mohl pozitivně ovlivnit něco ve všedním životě občanů. Za poslední čtyři roky jsme viděli, že politické akce ve všech partnerských zemích, všech zemí, s kterými máme východní partnerství, pakliže se nezhoršily poměry, tak zůstaly vlastně na, ve stej, na stejném stavu. V Ukrajině se například situace zhoršila, na Ukrajině velký otazník, ale po eh, ustoupení a kolapsu vlády několik měsíců po setkání ve Vilniusu. Tady přece jdeme do rizika, že bychom mohli mnoho ztratit, zejména v takových stěžádostivých zemích, jako je Moldava a Gruzie a možná i do určité míry Ukrajina, ale my potřebujeme dynamiku. Potřebujeme méně nástrojů, ale naprosto jasné priority. Politické elity v některých státech možná nemají vůbec zájem o vstup do Evropské unie, ani si nepřejí žádnou integraci, a jeli, ale jeli tomu tak, měli bychom sázet na společnost, na lidi. Za druhé, musí být zjednodušeny postupy. Čím vypilovanější budou programy a postupy, o to obtížnější bude přístup k těmto programům ze strany NGO, ze strany veřejné zprávy, ale i pro jiné subjekty potřebujeme, a to je vlastně mé poslední slovo, lepší komunikaci. Musíme jim vysvětlit, kolik peněz mají skutečně k dispozici, protože ta čísla jsou naprosto netransparentní. Nikdo v zemích východního partnerství by nevěřil, kdybychom jim řekli, že 2,8 miliard je k dispozici samozřejmě za určitých podmínek. Oni to nevědí, my jsme jim to neřekli a dokud se nám nepodaří eh, toto říci, eh, bude veřejná zpráva i elita ekonomická eh, srovnávat Evropskou unii s Ruskem. Rusko je tam prostě prezentní v těchto zemích. V těchto zemích se hovoří rusky, je tam veliký kulturní vliv ve, sdělovacích prostředcích, je Rusko také stále přítomno, e, zatímco pro nás to neplatí, ačkoliv dáváme k dispozici hodně peněz. Děkuji. Okay. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme za vaši prezentaci. Byl jste velmi stručný, což je dobře. A tím se můžeme posunout k dalšímu řečníkovi, respektive řečnici. Je to paní Jolanta Tačinska z nadace pro evropská studia z Evropského institutu v Loči. takže prosím, máte slovo. Děkuji. A nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste mě sem pozvali a že jste mi poskytli příležitost hovořit eh, před takto váženým publikem. Já v oblasti východního partnerství působím již poměrně dlouhou dobu. Musím říci, že Evropská unie investovala eh, významné expertní snahy do celé této oblasti, snažila se na pomoci procesům přibližování právních systémů v dotyčných partnerských zemích. A nyní nastal čas, abychom nový, znovu revidovali náš program a proto jsem ráda, že tu s vámi mohu být a že si s vámi mohu podělit o e, svoje zkušenosti a že si mohu vyslechnout názory těch, kteří se na tomto poli také pohybují. Jak už jsem řekla, strávila jsem na tomto poli mnoho let a Spolu se svým téma, té týmem jsem tedy využívala mandátu v tom smyslu, že jsme se snažili posilovat eh, kapacity dotyčných států, snažili jsme se, aby, více, eh, aby se více přibližovali evropským standardům, pokud jde o hodnocení, o přibližování legislativy, ale také šlo o vylepšení eh, kapacit institucionálních i administrativních správních. Naším dnešním tématem je hlavně nejlepším, nejlepší způsob financování, fungování evropských financí v rámci východního partnerství. Podle mého názoru bychom toto téma měli nahlížet ze dvou úhlů pohledu, to znamená eh, v rámci kontextu EU a partnerských zemí, ale také z hlediska eh, přímého provádění technické pomoci. Díky své osobní zkušenosti vám mohu ráda eh, sdělit svoje názory založené na dlouhodobém pozorování a kromě toho představím i některá doporučení, která se týkají jednak příjemců a jednak dárců evropských prostředků nebo těch, kteří eh, finanční prostředky poskytují. Ráda bych se ve svém příspěvku soustředila na tři základní věci. Eh, nejprve je to taková zkratka SMS. SMS, Scrutiny, Methodology a Sustainability. Taková SMS. -ka. Dovolte mi, abych nejprve řekla něco k tomu kontextu dárců a příjemců. Technická pomoc se soustředila hlavně na transpozici, provádění projektů v určitých oblastech eh, z evropského AKY. A proto je to velmi technický nástroj. Je to taková je taková intelektuální injekce, díky níž je možno vylepšit administrativní kapacitu v dotyčných zemích a na pomoci v tom, aby si vytvořili uh, svoje institucionální kapacity. Technická pomoc, pokud má být udržitelná, musí být šita na míru a musí být zároveň řízena poptávkou, protože pouze tak bude trvale udržitelná a bude užitečná pro všechny země, kterým pomáháme. Technická pomoc by se zároveň měla opírat o dohody. To znamená, že tu musí být základní dohody mezi oběma stranami. Na jedné straně to znamená, že Evropská unie poskytne pomoc při nutných reformách, ale na druhé straně se příjemci, tedy partnerské země, eh, zaváží, že ty dotyčné reformy skutečně provedou. Technická pomoc je nástroj, který musí být podmíněn. Za prvé, její úkoly musí být jasně definovány, zaměřeny oběma stranami, jak dárci, tak příjemci. A za druhé, partnerské země v rámci východního sousedství musí být zodpovědní za výsledky provádění. To znamená, že o všem musí mít s dostatečným předstihem informovány. Přímá výměna národní expertízy při transponování evropských norem do národních systémů partnerských zemí, eh, to je ta pravá podstata technické pomoci. To je ta výměna osvědčených postupů, best practice, to je ta přidaná hodnota pro příjem, příjemce pro ty partnerské země v rámci východního sousedství. Musíme přiznat, že v tuto chvíli to nefunguje optimálně. Ze své zkušenosti mohu říci, že nyní je to eh, tak, že v rámci zemí part, východního partnerství máme mnoho úředníků, kteří jsou vzdělaní, kteří mají jazykové vybavení, mají přístup k informacím, ale ta technická pomoc musí být nyně, nyní zaměřena více prakticky. Jde o to, aby se, tak říkajíc, postarala o to, že evropské standardy budou zakořeněné ve státní správě partnerských zemí. To znamená, že budou vytvořeny určité mechanismy pro spolupráci, určité právní akty, které budou potom používány při každodenní práci. Nyní je na čase, abychom se zamysleli také o nových aspektech technické pomoci. na základě vyjednávání o dohody o přidružení a DCFTA. Z hlediska technické pomoci jsme dospěli do pozoruhodné situace. Přístup evropských delegací k provádění projektu, pokud jde tedy o pomoc partnerským zemím, při přípravě na proces vyjednávání je sporný. Některé delegace jsou totiž naprosto proti tomu, aby tyto projekty byly součástí vyjednávání anebo příprav na vyjednávání eh, o dohodě o přidružení a některé delegace jsou naopak proti. Několik poznámek o těch příjemcích, o těch partnerských zemí. Jeden z klíčových úkolů technické pomoci spočívá v tom, abychom naše partnerské země v rámci východního sousedství přesvědčili o tom, že evropská politika integrace musí být chápána jako součást jejich vnitřní politiky, ne jako politika zahraniční. Pokud bude podepsána dohoda o přidružení, tak už e, to bude, e, to, to, to co v ní bude, bude právním závazkem. A proto tyto nástroje evropské integrace budou povinné, bude potřeba to mít evropskou politiku a nástroje, které budou vypracovány na základě e, závazků, které tyto partnerské země přijmou. Aproximace práva, přibližování právních systémů, to bude nepochybně klíčový nástroj i v budoucnu. A právě proto se domníváme, že musíme zásadním způsobem revidovat institucionální bázy. tak aby tu fungovaly dobré mechanismy z hlediska legislativního i z hlediska výkonného. To je ten základ, který je nutný k přibližování práva. Musíme tedy vypracovat, tak říkajíc, nové paradigma v rámci procesu aproximace práva. A tato paradigma se musí opírat o jasně danou metodologii, na které se obě strany shodnou. Země evropského partnerství by kromě toho měly mít možnost vytvořit si moderní, efektivní státní zprávu na centrální, regionální i místní úrovni a proto musí být jasně vymezeny kompetence státních úředníků, které, kteří budou plnit e, úkoly v rámci evropské integrace. Technická pomoc tedy sehraje klíčovou roli při tréninkových školicích programech pro státní úředníky, kteří se zaměřují na evropskou integraci. Budeme školit nejen samotné státní úředníky, ale také jejich školitele. Je velmi důležité, aby jsme se snažili informovat poslance dotyčných parlamentů. Na to často zapomínáme. Musíme totiž napomáhat i zaměstnancům parlamentu, poslancům a dalším eh, skupinám obyvatelstva, ať už je to akademická sféra, překladatelé, zástupci občanské společnosti a tak dále. Dovolte mi, abych v tuto chvíli řekla, že do roku 2012 tomu bylo tak, že v projektu, který jsem vedla, jsme, my jsme tedy byli jediný projekt technické pomoci financovaný Evropskou unii, který e, spolupracoval s vrchní radou na Ukrajině. OECD je v této souvislosti velmi aktivní a zdůrazňuje prvek evropské integrace. Oni přesně vědí, jak s ním naložit a co s ním dělat. Další otázka zpětá technickou pomocí se týká toho, a to už v podstatě říkal Olaf, že musíme pomáhat informacemi, musíme vytvářet informační centra, informační platformy, organizovat informační kampaně a tak dále. Dovolte mi, aby k tomu něco řekla ze své osobní zkušenosti. My jsme společně s Vrchovnou radou a z OZD zavedli takzvané Evropské informační centrum, Evropské informační středisko a do rozhodnutí delegace eh, byl, te, byl tedy ten management společný s OECD. Ráda bych zdůraznila, že či, při činnosti v zemích Evropského partnerství Technická pomoc vyžaduje eh, klastry vysoce kvalifikovaných expertů. Zvláštností tohoto regionu je v tuto chvíli to, že lví podíl té práce odvádí místní specialisté, ne specialisté z ciziny. Nicméně evropští experti jsou do toho zapojeni, ale ne jako eh, hlavní pracovníci. To samozřejmě vytváří další přidanou hodnotu pro všechny země východního partnerství, protože jsou schopny absorbovat zkušenosti z Evropské unie ve vlastní zodpovědnosti na základě vlastního eh, zvážení. Pouze pod vedením evropských tutorů, evropských poradců. Je tedy možno vytvořit seznam evropských expertů, kteří mají s touto oblastí zkušenosti. To bude, byla by to taková databáze osob, které již mají dobrou zkušenost s dotyčnými partnerskými zeměmi. Kromě toho by evropské financování mělo být alokováno tak, aby podporovalo mezinárodní iniciativy. A v této souvislosti zmíním ku příkladu smíšené parlamentní schromáždění Euronest. To je skvělá platforma pro meziparlamentní diskuzi mezi Evropskou unii a zeměmi východního partnerství. anebo nebo Korola, to je další fórum pro dialog mezi uh, Eh, místními a regionálními orgány na obou stranách. A nyní několik poznámek, které se týkají technické pomoci a jejího přímého provádění. Myslím si, že to je velmi důležité téma. Já eh, jsem během své dlouhé zkušenosti zjistila, že při rozvoji ekonomiky a právního státu v dotyčných zemích je důležité právě toto téma. Technická pomoc musí být jakýmsi jednotným přístupem k práci, musí komplexně zachycovat míst, postupy na místní úrovni, musí být jakýmsi mediátorem, musí tedy umožňovat efektivní fungování spolupráce na poli evropské integrace. Kromě toho je velmi důležité, abychom získali důvěru příjemců. V této souvislosti je velmi důležitá každodenní spolupráce se všemi důležitými hráči, se všemi zúčastněnými stranami a také je potřeba dbát na to, aby všich, všechny zúčastněné strany byly průběžně zapojeni. Sigma, TAEX, Twinning a další projekty. Právě to jsou nástroje, které k tomu mohou eh, na pomoci. Strategie práce v jakékoliv technické pomoci se neomezuje na dosahování těch jmenovitých výsledků. Ta samotná pomoc tedy musí přinést určité plody a proto se domnívám, že každý jednotlivý úkol v rámci technické pomoci by měl být podložen eh, třemi eh, fázemi. Za prvé ty předběžné služby, to znamená předběžné konzultace, pracovní schůzky, eh, poznání místního Eh, kontextu, potom samotná ta služba a potom následné služby. Jaké jsou nedostatky, které jsme zaznamenali? při provádění technické pomoci. Za prvé je možno konstatovat, že tu není dostatečná institucionální paměť technické pomoci, to znamená to intelektuální dědictví. Jakmile je nějaký projekt v oblasti technické pomoci dokončen, tak jeho výsledky zkrátka zmizí. Není možné, aby se další eh, projekty poučily ze zkušeností, které byly nazbírány v jiných projektech. Dalším nedostatkem je efektivní neúčinná spolupráce mezi delegacemi Evropské unie a týmy technické pomoci. Je to především nedostatek eh, pravidelných kontaktů, briefingů, pokud jde o základní pokyny Evropské unie. Týmy technické pomoci potřebují totiž pokyny ze strany Evropské unie, to je nepochybné. Další nedostatek Eh, už mi zbývají jenom tři minuty, pane předsedo. Dalším nedostatkem je nedostatečná eh, pozornost věnovaná doporučením týmu technických delegací. Někdy z toho máme pocit, že projektoví manažeři jednající jménem Evropské unie naše zprávy zkrátka nečtou. Nedostatek systémové kontinuity to vede k, nedost, v nedostat, k nedostatečné soudržnosti a náhodnosti další technické pomoci. A konečně poslední nedostatek bych označila tak, že evropské Prostředky v rámci technické pomoci jsou alokovány náhodným způsobem. A nyní tady několik doporučení. Z nich vyberu hlavně tři, tři hlavní body. Není pochyb o tom, že je potřeba dále, dále systematicky zlepšovat technickou pomoc. Technická pomoc by měla být jasně definována, měla by být založena na precizních, přesně daných kritériích, ale neměla by, ta kritéria by neměla být přeceňována, měla by být dostatečně vysoká, ale ne přeceňována. De delegace Evropské unie a příjemci by měli navzájem dobře spolupracovat. Měly by být v každodenních kontaktech, eh, měly by, mělo by docházet k pravidelným schůzkám mezi delegacemi Evropské unie a týmy eh, technické pomoci. A kromě toho by tu měla být celá struktura spolupráce, eh, do níž by byli zapojeni zástupci Evropské unie, zástupci dárců, příjemců týmu technické pomoci i další zúčastněné strany. Měly by si vyměňovat zkušenosti a připravovat také pokyny které by se uplatňovaly při další technické pomoci. Podle mé zkušenosti je to tak, že takováto struktura existovala, ale bohu, bohužel potom zmizela. Takže to je další věc, o které bychom mohli diskutovat. Pokud chceme využít pomoci mezinárodních expertů, je velmi důležité, abychom vytvořili klastry, nebo aby fungovaly klastry kvalifikovaných expertů, do kterých by byla zapojena i místní úroveň. Díky tomu by se podařilo eh, zvýšit úroveň těchto týmů, těchto klastů, klastrů a Eh, zamezilo by se tomu, že by tu byly vydávány rady, které se neopírají o zkušenost z terénu a které potom nejsou nějak sledovány. To je zkušenost, kterou jsme nazbírali například na Ukrajině s eh, ukrajinskou vládou. Jejich experti jsou často velmi inteligentní, ale pronášejí rady, které jsou velmi expertní a otázka zní, jak je možno s těmi radami naložit. Je to naprosto srozumitelné, ale někdy si s tím zkrátka nevíme rady. Nevíme, jak s tím naložit a co si s tím počít. To znamená, že to je takové doporučení, které si v této souvislosti dovolím formulovat. Možná, že by bylo eh, dobré vytvořit jakýsi mechanismus pro, pro, pro spolupráci jednotlivých vlád. Vznikla by jakási společná technická agentura pro eh, celý region. To je tedy všechno, co jsem vám chtěla říci a samozřejmě, že můžeme ještě v rámci diskuzi, diskuze eh, odpovídat na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a rychle se posuneme dál k závěrečným dvěma, k posledním dvěma řečníkům. Další řečník nebo řečnice zastupuje nevládní organizace. Je to paní Anna Kristina Link z nadace Konráda Adenauera eh, v Bruselu. Ano, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také za to, že jste pozvali nás z nadace Konráda Adenauera. Já bych krátce něco řekla o nadaci Konráda Adenauera, abyste věděli, jaký typ organizace jsme. Jsme německou politickou nadací, která je financována z německého federálního rozpočtu. Německu existuje 16 eh, takových organizací a eh, my spolupracujeme na celé řadě mezinárodních programů v rámci 80 kanceláří na celém světě. Máme víceledé programy a spolupracujeme s lokálními a sociálními partnery eh, přímo na místě. Máme kanceláře například také na Ukrajině. Eh, rovněž v Rumunsku, která je propojená s Modlavskem a eh, rovněž v Gruzii a máme tam pracovníka eh, také pro Arménii a Azerbajdžán. Nám jde o podporování společnosti, podporování dobré zprávy a ručně máme k dispozici asi 60 milionů eur od roku 2000 5 se eh, rovněž věnujeme správě evropských prostředků a jsme zde proto, abychom vám eh, sdělili své zkušenosti. Já bych nyní ráda něco řekla k různým projektům a strukturám, které máme v regionu. Pak eh, jde také o analýzu osvědčených praktik a to, jak to vidíme my. A pak bych krátce srovnala evropské financování a ostatními dárci a budou to konkrétně peníze z Německa. Za prvé, eh, máme tři oblasti. Jednak je to technická pomoc, eh, dále eh, pak jde o posílení odpovědnosti, o tom se hovořilo již na začátku schůze. Jsme jedni z hlavními těmi, kteří chtějí podpořit civilní společnost, to je asi 3,39 milionů eur. Dále poskytujeme služby Evropské komisi, to je jiný projekt. Jsme konzorciem devíti partnerů, sedm z nich jsou lokální místní nevládní organizace. Cílem tohoto projektu je posílení všeobecné kapacity občanské společnosti a jejich organizací tak, abychom zlepšili politický a institucionální rámec partnerských zemí. Máme tam pět komponent. Mapování, budování kapacit, podpora ad hoc, konzultace zúčastnění stran. A pak jde rovněž o viditelnost nástroje pro východní sousedství. Eh, dále máme další projekty eh, v tomto regionu. To jsou takové ty klasické. Máme tam 1,88 milionů, což je financováno z EIDHR. Eh, kofinancování Evropské unie je tady ve výši 77,86%, zbytek prochází od nadace Konráda Organela. Dále nám jde o partnerství pro Evropu a tři lokální nevládní organizace. Jde nám o to podpořit politickou účast mladých lidí z venkovských oblastí a menšinových oblastí v Arménii, Azerbajdžánu a Gruzii. Máme tam různé aktivity, například rozvoj kurikulí, workbooku. Zde máme odpovídající webovou stránku, kde je možné, aby si lidé vyměňovali názory a zkušenosti. Dále máme združení učitelů z Jižního Kavkazu pro politické vzdělávání. Toto jsme podpořili. Dále tam máme eh, například eh, parlament mládeže z Jižního Afkazu. Dále máme projekt v Bělorusku, o tom vám momentálně nemohu říci příliš mnoho, protože celé je ještě ve fázi zavádění, ale pokud eh, bych se tady o tom zmiňovala, tak by to mohlo ohrozit naše partnery, takže zcela krátce. Je to financováno z grantu NSALA. Jde o dialog, mechanismus dialogu mezi nestátními aktory a místními orgány. Jde tam o vzdělávání, konzultace, dialogy, prezentace, semináře, tiskový klub a tak dále. To pouze pro představu o tom, jakým projektům se vůbec jmenujeme. Detailněji bych se chtěla věnovat našim zkušenostem z různých fází, z fázy projektů, přihlášek a uplatňování projektů. Začnu technickou pomocí a servisním projektem. Toto bylo eh, zveřejněno v říjnu 2011. Ten um, zadávání veřejných docházek v oblasti služeb. Tento projekt byl zveřejněn v roce 2012. Naším požadavkem bylo, aby tam byl minimálně jeden nestátní aktér ze zemí východního partnerství. Zájem byl velký a vypadalo to zcela jinak, než jsme očekávali v roce 2011. Eh, tam bylo šest týdnů eh, pro projevení zájmu, pro přihlášku a eh, potom lhůta byla v roce 2012 duben. Do října 2012 jsme museli předložit a vypracovat metodiku a veškeré dokumenty a k podepsání smlouvy došlo v roce 2012. Byl to prosinec, celý proces tedy trval téměř celý rok výzvy, které se týkaly eh, podávání přihlášek eh, projektu pro technickou pomoc byly tyto. Potřebovali jsme konzorcinum s nevládními organizacemi. To bylo velmi obtížné, protože většinou se tomuto eh, věnuje ziskový sektor, takže pro nevládní organizace to bylo nové a mnoho z nich vůbec nevědělo, jak mají přesně postupovat. Dále jsme ehm, zjistili, že tedy došlo k tomu, že tam došlo i k tomu, že bylo zapojeno 11 organizací. Ehm, došlo k tomu, že byl zájem příliš veliký a nevládní organizace nevěděli přesně jaký, jaká byla jejich vlastní role a nevěděli jsme, proč která konkrétní organizace byla do konkurzie zapojena. Rovněž nebylo jasné jim přesně, jak jim přesně vysvětlit, jaká bude jejich úloha v rámci projektu. Měli jsme tam také technická omezení, eh, tam šlo o to, aby tam bylo nejméně 13 nacionálních projektů, kde byl rozpočet minimálně 200 milionů eur. My jsme plánovali s tím, že to bude implementováno mezi roky 2009 a 2012. Bylo tam tedy celá řada omezujících kritérií a nebylo mnoho nevládních organizací, které byly schopné tato kritéria splnit. Dále fáze implementace. Tam jsme měli problém s tím, že jsme museli doplňovat dodávat další dokumenty, která se týkají kritizia a omezení. Eh, dále jsme museli zajistit, abychom nečeli bankrotu, abychom platili daně, sociální dávky a tak dále. Byla to celá řada byrokratických dokumentů, které v podstatě ale pro vládní organizace nevládní neexistují, protože oni nejsou komerčními organizacemi, protože neprovozují obchod, takže to pro ně bylo velice stresující. A když jsme konečně přidali, eh, podali tedy náš nabídku, tak eh, jsme potřebovali vysvětlování ze strany EU a měli jsme ale velký krátkou dobu na reakce 48 hodin, pak z toho bylo pouze 24 hodin, museli jsme to vše zajišťovat pomocí faxů a nebylo vůbec jednoduché dostat čas všechny odpovědi, které jsme potřebovali, protože samozřejmě ti naši lidé z těch nevládních organizací také nemuseli vždy být k dispozici během těch 24 hodin, takže bylo vše velmi komplikované. Dále. Kaukazus projekt, projekt pro Kavkaz. To bylo výběrové řízení, které bylo vyhlášeno v červnu 2008. Eh, v září 2008 se měly předkládat projekty. My jsme potom eh, analyzovali relevantnost projektů, co se týkalo cílové země a aktivit. Konečná lhůta pro plnou přihlášku byla v březnu 2009. Tam se musela uvádět metodika, udržitelnost, byla to celá řada stránek a pak bylo důležité předložit eh, rozpočtový rámec. Smlouvu jsme podepsali v říjnu 2009. Takže to trvalo také relativně dlouhou dobu, ale je to pochopitelné, protože šlo o velký projekt. Projekt v Bělorusku, to začalo v červenci 2011 září 2011 jsme potom měli podání plné přihlášky. Plná přihláška byla potom um, předložena 4. 11. 2011. Rozhodli jsme 3. 2012, ale ještě dlouho trvalo, než se nám podařilo dospět k podpisu smlouvy, což bylo až červenci 2012. Tady jsme měli problém s tím, s evropskou delegací v Kijevu. Tam nebylo vše řádně zajištěno. Ale Bělorusko je specifický případ. Ty projekty sebou nesly celou řadu výzev. Máme tam registraci online, ta je závazná pro všechny organizace. Veškeré organizace musí zveřejňovat své stanovy, audity, finanční zprávy, trvá to velice dlouho. Je to velmi náročné, místní organizace nemají tyto dokumenty vždy k dispozici a často vůbec nevědí, co se od nich očekává, jak mají řádně postupovat. Rovněž tam nebylo dostatek místa pro to, aby ty dokumenty mohly být dány na internet například měli poskytovat finanční údaje, ale nebyl tam vůbec žádný prostor, kde by tyto informace mohly na internetu umístit, takže to bylo velmi komplikované. V mnoha případů jsme mě, celý čekat celé měsíce, než jsme obdrželi odpovídající odpověď a kvalita odpovědí nebyla uspokojivá. Protože jsme zorganizovali naši pomocnou webovou stránku Pador Help Desk. Dále pak tam došlo k tomu, že v specifických případech jsme potřebovali ještě další dokumenty. Nyní se tedy snažíme toto dát k dispozici v Němčině, angličtině a francouzštině, protože se to od nás takto požaduje. Pak tam máme dodatečné aplikace, jak jsem mi říkala, pro specifické eh, pro specifická výběrová řízení, Rovněž tady jde o to, že jsou od zájemců poskytovány přes firmovace a oni v podstatě ani nevědí, kam to mají na internet umístit, protože tam není proto odpo- vytvořena odpovědající stránka. A další věc, což je také velká výzva, neexistuje jednotlivý proces pro všechny SEC DG. they use different formats they use different templates and some of them don't even like Priamos for DJ, for DJ Justice. Um, and also different administrative... A kromě toho jsou tu další různé správní dokumenty, není potřeba, uh, musíte je tady všechny vytisknout a podat je společně s přihláškou. Osvědčené postupy uh, při přihlašování. Jsme proto, aby fungovala online databáze podporných dokumentů tak aby eh, bylo možné si je stáhnout. Pokud se podíváte na projekty technické pomoci, tak je to tak, že někdy je to dohromady 600 stran, které musíte třikrát okopírovat, protože takový je požadavek. To znamená, že se to skutečně plítvá papírem a bylo by jednodušší si je stáhnout v databázi. Chceme, aby eh, tu byl tedy i nadále dvoufázový hm, projekt eh, a tedy proces. V eh, druhé fázi by došlo k samotné žádosti. Jsme tedy proto, aby to bylo dost, zachováno tak jako dosud. A konečně poslední věc, to je specifická záležitost našeho projektu technické pomoci byl požadavek, aby do toho byly zapojeny místní nevládní organizace, ale bylo by dobré předem vědět, jaký je úkol těch nevládních organizací. Někdy je totiž velmi obtížné eh, jim vysvětlit, co potom v průběhu procesu budou dělat. A nyní tedy k provádění projektu technické pomoci. Smlouva byla podepsána v prosinci, jak už jsem řekla, to znamená, že to celé teprve začíná a první aktivity se plánují na duben tohoto roku. Nicméně již nyní ze zkušeností, které jsme v té počáteční fázi nazbírali, vidíme, že jsou tu určité poznatky, počáteční fázi byly vytvořeny standardy, které mohou následně uchazeči využívat jako referenci. Ten tříměsíční, ta tříměsíční doba je velmi krátká, ne vždy se to podaří zvládnout. Role partnerů v tomto ohledu já si myslím, že partneři mají v tomto ohledu dvojí roli. Za prvé jsou to klasičtí partneři, kteří vyhledávají krátkodobé experty, ale kromě toho také mohou fungovat jako jakýsi helpdesk té v, dotyč, v té dotyčné zemi. Proces schvalování Evropskou komisí to někdy může trvat velmi dlouho, což je samozřejmě pochopitelné, protože musíme vzít v úvahu, kolik projektů eh, spravují dotyční manažeři, ale Někdy je obtížné platit klíčové eh, experty po celou dobu mm, z vlastního rozpočtu a není tedy jeden specifický problém. My jsme měli problém s registrací projektu, protože projekt můžete registrovat až tehdy, když máte příjemce. Eh, v tomto případě je to ministerstvo, nebo obe, většinou je to ministerstvo, ale v našem případě to byla občanská uh, společnost a proto to bylo obtížnější z hlediska udělování víz a tak dále. Afkavský eh, projekt v dubnu roku 2013 končí. Všechny aktivity byly realizovány tak, jak se podle projektu eh, předpokládalo. Samozřejmě, že to bylo eh, stíženo místním konfliktem. Eh, je to velmi obtížná oblast. To znamená, že v Azerbajdžánu na Kavkaze jsme nedosáhli stejných efektů jako v jiných zemí, ale skute- ale pomáhá nám to, že máme dobré konstruktivní vztahy s delegacemi Evropské unie v ostatních zemích. E, ty delegace nám pomáhají řešit problémy a jsou velmi e, konstruktivní v našem vzájemném vztahu. Pokud jde o ten kavkazský projekt, tak tady je e, konflikt o náhodní Karabach. Politická situace v Azerbajžánu je velmi komplikovaná, dopadá sem i arabské jaro, což se dotýká použití eh, nebo účasti některých lidí v našem projektu. Pokud jde o běloruský projekt, i Bělorusko je velmi obtížná země a je velmi obtížné dokončit ten projekt za těchto okolností. Je obtížné získat originální doklady na všechny částky. Potřebujete mít cizí účet. Jsme registrováni v Litvě. Za tímto účelem je velmi obtížné posílat dokumenty. Musíte zavést celou řadu bezpečnostních opatření a nikdo nemá přehled o celém projektu. Z finančního hlediska ten projekt je velmi roztříštěný, protože je eh, velmi Eh, složité, komplikované, aby jedna osoba věděla o celé finanční situaci eh, projektu. To znamená, že není jeden člověk, jedna osoba, která by měla dobrý přehled o celém projektu. Ale jak už jsem řekla, pozitivní je, že máme velmi dobré vztahy se delegacemi Evropské unie. Eh, nyní závěr z všeobecného hlediska můžeme říci, že to funguje lépe, pokud spolupracujeme s místní delegací, protože ta zná tu situaci v dotyčné zemi lépe než eh, ústředí. Eh, a to je tedy pozitivní, alespoň jsme učinili takovou zkušenost. Pokud jde o ty grandy, tak pozitivní je, eh, je jsou tedy kategorie v rámci rozpočtu. U těch tendrů potřebujeme předem eh, schválit každý výdaj a to je velmi komplikovaný. Rada ministrů poskytuje eh, aktuální nebo ad hoc pomoc Bělorusku a to je také velmi pozitivní. To jsem eh, chtěla říci tedy na závěr. Nyní na závěr srovnání evropského financování a financování od dalších dárců. Financování z rozpočtu Evropské unie z mnoha hledisek není ideální. My samozřejmě chápeme ty důvody, ale život nevládních organizací je sám o sobě někdy velmi obtížný. To znamená, že eh, je velké riziko, že celá řada žádostí bude odmítnuta pouze z z administrativních důvodů, z byrokratických důvodů a ne proto, že by ten eh, projekt sám o sobě nebyl dobrý. To znamená, že tady je ještě celá řada otázek, které eh, musíme řešit, na které musíme odpovědět. Eh, pokud jde o ten rozpočtový návrh, tak je to většinou tak, že je to rozpočet založený na aktivitách, zatímco Evropská unie vyžaduje rozpočtování podle druhu nákladů. To znamená, že my tady potřebujeme určitý návod od Evropské unie, tak abychom jednotlivé aktivity propojili s druhém nákladu. Eh, dále bych ráda řekla, že rostoucí konkurence někdy neznamená, že míra prostředků klesá. úroveň je eh, u již dlouhou řadu let stejná, nebyla přizpůsobena inflaci, to znamená reálně klesá. My se snažíme používat směné kurzy Evropské unie, ne ty tržní směné kurzy. Ráda bych tady uvedla jako příklad projekt v Mozambiku, eh, kde jsme po třech letech zaznamenali velké ztráty právě v důsledku směných kurzů, protože ty evropské směné kurzy neodpovídaly tržním kurzům. Máme tu celý řad, celou řadu požadavků na uh, účetnictví. Je to samozřejmě uh, dáno tím, že jsou to projekty, které trví, trvají tři až pět let, to znamená, že potřebujeme institucionální po, mm, podporu a kromě toho je problém v tom, že každý se snaží financovat spíše konkrétní aktivity než fungování toho projektu jako takové. Ta, ta, Zároveň si musíme uvědomit, že v této oblasti existují, existuje velká konkurence, ale nemusí to být vždycky ku škodě. Někdy si musíme uvědomit, že v zadání té výzvy je eh, řečeno, jaké projekty se mají předkládat. To tedy pomůže snížit eh, počet podávaných žádostí. snažíme se, aby nám byla kompenzována, i daň z přenané hodnoty. A kromě toho bych ráda zdůraznila, že je důležité institucionální financování, že není, možno, není nutné vždycky financovat pouze konkrétní aktivity. Velmi vám děkuji za pozornost. Děkujeme. Ano. Děkuji mnohokrát. Ano. Chtěl jsem také poděkovat za to, že jste se držela časového plánu a teď bych chtěl požádat našeho posledního referujícího, pana Richarda Tibblese, ředitele divize Východní partnerství a regionální kooperace eh, v OSC v, z, z Evropské služby pro vnější činnost. Mohli byste nám prosím něco k tomu říci? K dnešnímu tématu, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji mnohokrát, že smím dnes hovořit před rozpočtovým výborem realistický obrázek otázek financování východního partnerství již byl načrtnut a jsem rád, že to mohu ještě doplnit. Dovolte, abych začal určitým varováním. Jistě velice dobře víte, že některé z důležitých základů ještě chybí pro financování, protože ještě nebyl schválen víceletý finanční rámec a kromě toho ještě probíhají jednání mezi parlamentem a radou týkající se vnějších finančních nástrojů a k tomu patří také Evropská služba pro vnější činnost. E, za, vašeho předpok- za, vašeho, za předpokladu vašeho souhlasu bych nejprve načrtl pozadí e, celého tématu, řeknu něco k tomu, čeho bylo dosaženo a přípravným pracem summitu ve Vilniusu a pak sice velice obecně obávám se, ale přesto eh, se eh, vyjádřím k budoucnosti našich plánů a k finančním základům, základům které k tomu máme. Eh, dovolím si krátce popsat, co jsme za čtyři roky existence východního partnerství udělali, od, kterém bylo to iniciováno v roce 2004. Jistě si vzpomenete, že šlo o to, abychom zlepšili vztahy mezi Evropskou unii a východními sousedskými státy na základě politického, hospodářského integračního procesu a jaksi zvýšení multilaterálního rámce pro spolupráci a dialog. Teď něco k bilaterální úrovni. Probíhají jednání z pěti ze šesti partnerských států v souvislosti s vytvořením nových ve smlouvách zakotvených smlouvách, to znamená dohody o přidružení. A e, tito partneři zahájili jednání také o DCAF či DCEFFTA. A ještě nikdy e, nejednali e, v takto širokém obsahu. Na Ukrajině se začalo jednání v prosince 2012 a s Moldavském, Gruzí a Moldavském budou tyto dohody e, brzy uzavřeny. a jednání s Azerbajdžánem je v běhu. Politické, politické přidružení, integrace hospodářská, to všechno znamená také postarat se o více mobility, kontakty mezi lidmi v rámci východního partnerství. Co bylo možné? Eh, měli jsme readmisní dohody s Moldavskem, Gruziem eh, a potom také usnadnění Eh, usnadnění předávání devizového styku eh, s těmito státy. Eh, také chceme iniciovat smlouvu s Běloruskem, ale bohužel leží to na stole od roku 2011 u vláda v Minsku doposud na tuto nabídku nereagovala partnerství mobility v zemích eh, probíhá s Gruzí, Moldavou a tyto akční plány existují s Moldavskem, Gruzí. Pro možnost přípravy cesty osvobození od vízové povinnosti a liberalizace se zeměmi východního partnerství. Dnes již bylo poukázáno na to, že tato bilaterální agenda byla doprovázena významnými finančními podpůrnými mm, pomocemi. Moje předřečnice už o tom také hovořila. Tento proces k obšírnému budování institucí, tento program by měl na pomoci budování institucí, aby mohly tyto země také splnit eh, veškeré povinnosti a angažovanost, která vyplývá eh, z těch podepsaných smluv a musíme s nimi zůstat v trvalém dialogu. Proto bych eh, řekl, že naše delegace Eh, jistě se nespochybňuje, že je připravena jednat s těmito státy, alespoň to je můj dojem. Na mezinárodní úrovni je summit, setkání každé dva roky. Ministři hospodářství se setkávají jednou za rok, pak jsou platformy po vysoké úředníky, eh, programy byly vypracovány. Jedná se o pokrytí velké politické oblasti. Tím tedy vedeme dialog mezi partnery a cíl spočívá v tom, aby se vyměňovaly nejlepší zkušenosti, osvědčené praktiky, osvědčené postupy, pardon, a e, tak to, a umožňuje to také prostě kontakt Evropské unie se zeměmi, které se nedávno přiblížily e, standardům Evropské unie. Potom tady máme také neoficiální výměnu na no, to jsou programy mezi šesti ministři zahraničních věcí a ministři z Evropské unie. V Moldavsku to bylo v oblasti, ještě rozšířeno na oblast dopravy, čili na ještě další specifickou oblast. Tyto multilaterální aktivity se jsou podporovány ještě iniciativy, o kterých hovořil Markus, takže k tomu již hovořit nemusím. Jednou nebo některými charakteristickými rysy tohoto východního partnerství je, že se jedná o celkový přechodný tranziční proces. To vyžaduje samozřejmě odpovídající angažovanost nejenom úřadu, ale společnosti celé a proto eh, se domníváme, že je důležité zapojení NGOs a že je důležité, že bylo zřízeno toto fórum pro občanskou společnost. E, to bylo rozšířeno na národní úrovni, protože existují také národní platformy. To podle našeho názoru jsou důležité mechanismy pro přeskoumání toho, do jaké míry noví partneři také dostávají svým povinnostem, jak doprovázejí tyto programy. Jsme velice pro posilování strukturovaného dialogu i e, k občanské společnosti, protože to patří k východnímu partnerství. Jako poslanci hrajete důležitou roli ve východním partnerství a my jsme velice rádi, že parlamentní zhromáždění Euronestu probíhá. Příští zasedání se bude konat v květnu tohoto roku. Možná ještě krátce něco Eh, k úrovni lokálních a regionálních úřadů. Eh, Korleku to funguje a eh, příští rok bude, tento rok bude rozhodujícím rokem, už jsem řekl, že pro tyto místní a regionální úřady to bude rozhodující rok. Připravujeme pro rok 2013 pro listopad summit ve Vilniusu a Rada pro zahraniční záležitosti se tímto tématem již zaobírala na své schůzce. To jsou další šance, jak učinit další krok při rozvoji východního partnerství. Mohl by to být summit, kde by se mohly ukázat první výsledky. To znamená, země mohou prokázat svou ochotu Eh, zrealizovat slíbené reformy a doufáme, že ve Vilniusu budeme schopni hovořit o, hovořit o významném pokroku. Ukrajina ví, co by se mělo učinit, aby eh, ve Vilniusu mohla být podepsána dohoda a přidružení. To je jeden, jeden ze závěrů prosincového zasedání ministru zahraničních věcí a s Gruzí, Armenií a Moldavském se domníváme, že tyto dohody už do samitu ve Vilniusu budou uzavřeny. Mobilita, jak jsem řekl, je nesmírně důležitá v oblasti víz, chceme, kde už tedy byly dosaženy kroky k liberalizaci, tady chceme pokračovat a doufáme, že se dostaneme dál i v takzvané agendě o přidružení, což je velice důležitou součástí akčního plánu ENPI a doufáme, že budeme schopni také nové dohody zrealizovat. Doufáme také, že dojde k nějakým projektům v oblasti dopravy. Chtěli, bychom, chtěli bychom vybudovat transportní síť, její připojí na TEDU na okraji Varšavského sametu došlo k takovému business fóru a litevští hostitelé eh, chtějí eh, uspořádat něco podobného k business fóru, aby podnikatelé ze zemí Evropské unie a ze zemí eh, východního partnerství se sešly. To se mi zdá být velice důležité, protože doufám, že do té doby budeme mít podepsané i čtyři dohody DCFTA. E Důležité je, že Vilnius připraví důležitou agendu pro další cestu před pro politickou a hospodářskou integraci. K bezprostřední budoucnosti již jsem se vyjádřil, jedná se také o silnější diferenciaci v našich vztazích s partnerskými státy. Na jedné straně bychom chtěli mm, pokročit co možná nejdále při podpoře zemí, které si kladly stěžádostivé cíle na druhé straně musí východní partnerství být také takovým rámcem, kde budeme udržovat východní partnerství i k zemím, které potřebují poněkud déle a nemají tak ambiciozní cíle. Vztahy k těmto zemím budou vybaveny, což eh, znamená akce ve třech oblastech. Za prvé fungující justici, fungující administrativu a pokrok při potírání korupce. To jsou tři klíčová témata, kterým se musíme zcela intenzivně věnovat. Co to teď všechno znamená eh, z finančního hlediska? Jak má být celá tato agenda financována? Možná, že bych mohl připomenout, že Evropská služba pro vnější činnost spolupracuje s komisí. Platí to pro všechny aktivity v plánovaných programech, to znamená, že se spolupracuje na strategické úrovni, ale také při alokaci prostředků jednotlivých zemích, eh, více strategické programy pro několika letou strategii a mohu říci, že tento kooperační proces s odpovídajícími místy na komisi s ohledem na ENPI eh, funguje velice dobře. Dovolte mi, abych ještě něco řekl k politickému pozadí eh, tohoto instrumentu ENPE, e již bylo ENPI, čili nástroje sousedství a partnerství, již bylo řečeno, eh, že to bylo zakot, že eh, z dokumentu v roce 2011 je, jsou tyto aktivity popsány. Jsou tady dva důležité pojmy, které znovu nalézáme v dokumentech a které hrají důležitou roli při našem financování do budoucna. Za prvé je potřeba podporovat zejména ty partnery, který provést hluboké demokratické změny. Tenkrát se říkalo deep democracy a druhým pojmem je hm, skutečně orientování na podněty a na realitu. To je právě ten program, program More is More. A, a chceme zjednodušit náš programový rámec pro partnerské země a budeme chtít dosáhnout určité kombinace, máme nové agendy, to už jsem řekl, agendy pro přidružení, to jsou politické dokumenty, eh, které nám mají pomoci při realizaci nových akcí a to bude kombinováno se Single Support Frameworks, to je to, co jsme v, minulém, eh, v minulých letech dělali pomocí ročních indikativních programů. To teď eh, se stalo vlastně součástí nástroje sousedství a východního sousedství a partnerství. Jaké priority budeme chtít sledovat pro každou jednotlivou zemi? Myslím si nezávisle na tom, ehm, tady máme tři oblasti, které eh, budou určovat tyto priority. Za prvé Eh, chceme pokračovat v, v politické asociaci, politické integraci a hospodářské. Za druhé, chceme prohloubit tyto kontakty eh, lidí navzájem, people to people, a chceme naši práci navázat na společnost jako takovou. A za třetí, chceme se, aby se vykras, vykrystalizovaly klíče v hospodářské spolupráci. Jistě je to důležitá oblast spolupráce s malými a středními podniky, Další možnosti je zemědělství a potom takové klíčové oblasti, eh, jako určité rozhraní mezi partnery EU a východními partnery. To je velice rozhodující, například doprava nebo otázka energie. Vyjednávání běží. Vyjednávání k tomuto novému nástroji vám ještě tedy nemohu vylíčit v podrobnostech i když mohu učinit již teď pár obecných poznámek. Za prvé, nedomnívám se, že bychom něco měnili na struktuře programu ve srovnání se stávajícími programy to znamená bilaterální programy mm, s jednotlivými zeměmi. Máme také země, které platí pro více zemí na jednou Malči Companies Programs a pak máme samozřejmě také přes hraniční pro, programy. Největší změna zřejmě nastane na bilaterální úrovni, aspoň z toho vycházím. Dnes ráno již se tady hovořilo o tom, že naši pomoc musíme skutečně zadávat cíleně. A to bude jedno z nejdůležitějších věcí do budoucna, single eh, support. Bychom skutečně to zacílili konkrétně a to budou ty plánující dokumenty pro jednotlivé země. O naší přes naše delegace již jsme navázali kontakty s našimi partnery. Existuje tady omezený počet sektorů, které můžeme podpořit a to již bylo našim partnerům sděleno. Na bilaterální úrovni je tento přístup orientovaný skutečně na výsledky nejviditelnější co to teď přesně bude znamenat pro přiřazení eh, k evropskému nástroji sousedství a partnerství, to musíme ještě na to se musíme ještě počkat, ale domnívám se, že je potřeba v každé fázi vytvářet určitý podnět, pobíčku, zejména například prostředky pro nějakou zemi takovým způsobem, aby mohlo dojít ke skutečnému pokroku v té konkrétní zemi a, a aby také posílilo vůli této země k reformám. A chceme také přeskoumat otázku zda by při alokaci prostředků eh, nešlo postupovat poněkud flexibilněji, to znamená přistupovat, přizpůsobovat alokaci prostředků podle pokroku. Pod současně existujícím nástrojem sousedství už máme program, takzvaný EPIC, který bychom mohli samozřejmě používat i nadále pro vytváření určitých pobídek pro ty země, eh, které se dostanou obzvláště dopředu ve svých procesech, ve svých postupech. To všechno bude kontrolováno a bude na to dohlíženo eh, v ročních eh, zprávách na každou zemi s níž máme dohodu o přidružení nebo s ní prostě máme dohodu o sousedství a bude to rozhodující nástroj, kterým budeme hodnotit eh, pokrok jednotlivých zemí a to se odrazí také na alokaci prostředku. A teď se dostávám na tu multilaterální úroveň. Tady plánujeme ehm, Tady neplánujeme, pardon, žádné dramatické změny ke statutu quo. Budeme i do budoucna mít tento regionální program abychom mohli financovat některé z opatření, které jsou financována i není. Eh, Markus už hovořil o některých z nich, je to velice důležité, to tež platí pro Sigmu a TAEX. A pak existuje ještě specifický východní program či program pro východ, kde se pokusíme financovat něco, co není možné dělat prostřednictvím bilaterálních dokumentů. Zcela rozhodující bude přitom doprovázet tento multilaterální proces v nástroji sousedství a partnerství. Také se zaobíráme tím, jak bychom mohli ještě více ozvětlit ten pojem té směr dávající či vedoucí iniciativy. Eh, Markus už tady hovořil zda bychom, o tom, že bychom nemohli zavést pojem jako e-generation, a spolupracovat v této oblasti. Možná, že vy budete mít nějaké představy, které bychom mohli zahrnout. A potom programy k přeshraniční spolupráci, ty budou existovat i do budoucna a e, poslouží i ke spolupráci v sousedství. Je třeba nacházet nástroje synergie, na to už tady dnes někdo poukázal. Samozřejmě, že je nástroj sousedství ten nejdůležitější k financování evropského partnerství. Ale v Evropské službě pro vnější činnost spolupracujeme s kolegy z odpovídajících oddělení na komisi a je třeba zohlednit i jiné programy, které byly externě i interně koncipovány pro budoucno. Externě tady máme Evropskou iniciativu pro lidská práva a demokracii, instrument stability a nástroj pro nukleární bezpečnost. E, tyto budou relevantní i nadále pro východní partnerství společně s dalšími tematickými programy pod nástrojem spolupráce, rozvojové spolupráce. Ale nejenom tyto nástroje hrají roli. Existují tady i interní nástroje uvnitř Evropské unie, které jsou důležité pro Evropskou unii, zejména ty, kde se jedná o externí spolupráci vytváření Evropy, rozšíření Evropy, horizont 2020. A mimo kontextu, který se jmenovala, samozřejmě tady máme nadac Evropskou nadaci pro demokracii, které bude přispívat k tomu, aby se ozřejmily evropské cíle. Pane předsedo, změny potřebují čas a již tady bylo řečeno, že východní partnerství je relativně mladé. Doufáme, že do setkání ve Vilniusu dojdeme k nové generaci dohod, které budou uzavřeny a budou tvořit jasný rámec. Finanční podpora pro budoucnost východního partnerství Eh, bude koncipována tak, že tento proces změn se bude, bude moci také pokročit. Možná, že někdy máme klapky před očima, protože se zaobíráme pouze východním partnerstvím, ale velice rádi bychom, eh, aby abychom se skutečně mohli věnovat všem nezbytným nástrojům, jak interních a interních, a že se budeme moci brzy sjednotit tak, abychom to naše programování a plánování mohli uskutečnit. Děkuji. Děkuji za skvělou prezentaci, Richarde. I my si samozřejmě přejeme, aby se to dokončilo v rozumné době. Děkujeme všem řečníkům za skvělé prezentace. Nyní je možnost pokládat otázky. Již se přihlášili dva poslanci. Pokud by měl zájem někdo další, prosím přihlaste se. Nejprve pan Šárius Volsky. Děkuji, pane předsedo. Z těchto prezentací jsem získal dojem, že toho hodně děláme a že výsledky nejsou jednoznačné. Pane předsedo, mám pocit, že když jsem poslouchal ty prezentace, eh, tak na jedné straně tu eh, byla spokojenost eh, Evropské komise, Evropské služby pro vnější činnost a následně jsme slyšeli experty a mezi tím byl velký kontrast. Zažili jsme zhroucení východní politiky Evropské unie a Musíme si uvědomit, že demokracie se hrotí taky na Ukrajině, v Bělorusku a tak dále. Máme tady nástroje, všechno je pěkné, ale nemáme tu správné politické cíle, ty selhávají. Možná, že z toho, co jsme si vyslechli, vyplývá, že potřebujeme tedy podporu při modernizaci, technickou pomoc eh, a že žádná z těchto oblastí není dostatečně efektivní. Co by výbor, člen výboru AFET, musím říci, že názor Evropského parlamentu na dosahování e, cílů v oblasti východního sousedství se liší od názoru SVČ a Evropské komise, konkrétně generálního ředitelství DEVKO. Myslím si, že ten cíl není jednoznačný. Je to eh, taková směs a ta nemůže být úspěšná. Ty finanční prostředky jsou rozděleny do celé řady programů a nikdo je nemůže v úplnosti pochopit a sledovat. Evropská unie nemá dostatečnou pomoc eh, ve všech oblastech, ať už je to rozvojová pomoc, aproximace práva a tak dále. Díky těmto finančním prostředkům se nám podaří pomáhat partnerským zemím pouze při integraci do Evropské unie, ne eh, další, v dalších oblastech. Musíme eh, se poučit těch eh, dosavadních zkušeností země střední eh, Evropy přijímaly tyto eh, investice, tuto finanční pomoc před deseti lety a najednou vidím, že zažíváme stejné problémy, že děláme stejné chyby, které jsme dělali tehdy, když jsme pomáhali budoucím členům Evropské unie v 90. letech. To znamená, že to je velká škoda a nemělo by tomu tak být tyto finanční prostředky eh, neodpovídají snahám při transformaci východního partnerství. Nedošlo k tomu velkému třesku. Bylo řečeno, že to vyžaduje čas. Samozřejmě, že je to eh, oblast, která zažila rozpad Sovětského svazu, ale my tady vytváříme iluzi, že transformujeme východ, ale zároveň tvrdou zkušeností je, že naše sou, sousedy a partnery ztrácíme. Já pochybuji i o té zásadě form more for, pokud eh, tady někdo odvádí dobré výsledky, tak by měl dostat peníze navíc, oni ty peníze navíc nejsou. Kromě toho mám problém s tou základní institucionální koncepcí, protože nefunkce SVČ a generálního ředitelství DEVKO je tedy jedním z hlavních problémů a eh, pozice parlamentu eh, při vytváření SVČ byla taková, že tady musíme oddělit, že je eh, nutné zvážit rozdělení politiky od výkonné části aparátu. Eh, potřebujeme tu tady jednu strukturu, jednoho generálního ředitele. Čísla, která jsme slyšeli, jsou eh, velmi eh, komplexní a musím říci, že to, co dáváme, je kapkou v moři ve srovnání s těmi potřebami, které v zemích východního partnerství jsou. Ze svých zkušeností vím, že jsou tu čísla, která se týkají eh, grantové pomoci, negrantové pomoci a tak dále. V každém případě je to velmi složité účetnictví, naprosto sdílím to, co říkala paní Tačinská. Ta pomoc by se měla řídit poptávkou a formant pomoci by se měl Eh, řídit těmi, kteří tu pomoc potřebují a ne naopak, jak tomu často je. Eh, není možné, abychom něco financovali a nevěděli, jak řekl pan Ošica, kam se ty peníze dostanou. Eh, někdy tomu říkáme bumerangová pomoc. To jsou peníze, které vyplatíme a oni se nám potom zase vrátí. Já si myslím, že bychom neměli provádět investice a rozvojovou pomoc e, za takovýchto podmínek. E, a za každou cenu bychom se měli vyvarovat paternalistického přístupu Evropské unie směrem k těmto partnerským zemím. To znamená, že bychom nejprve měli vést řádný dialog. Celkem za to si tady myslím, že musíme zásadním způsobem revidovat naše metody za dialogu eh, s našimi partnery a za dostatečného zapojení Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, za tento příspěvek a, nej, a nyní tedy uh, eh, Görem Farm a potom požádáme naše experty o odpověď na vznesené dotazy. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem zpravodajem výboru pro rozpočet, když jsme revidovali evropskou politiku sousedství ale zároveň jsem místo předseda eh, Euronestu a já vím, že, nebo eh, hospodářského výboru Euronestu a vím, že jsme eh, v této souvislosti diskutovali o dohodách o volném obchodu, nyní diskutujeme o právní aproximaci a nyní diskutujeme infrastrukturu, dopravní, informační, energetickou a tak dále. Já si myslím, že všechno je velmi důležité. A nebudu tak kritický, jak pan Šárius Volský, ale přesto mám celou řadu otázek a komentářů. Za prvé, Zásada more for more. Samozřejmě, že se všichni můžeme shodnout na tom, že především ve světle našich zkušeností s arabským jarem a tak dále se nám nepodařilo podporovat demokracii v této oblasti světa, nepodařilo se nám podporovat právní stát a musíme nově diskutovat o tom, co znamená podmíněnost, co je kondicionalita, co znamená eh, zásada more for more. Jak můžeme říct si more for more, když už žádné peníze navíc nemáme? Možná, že bychom měli spíše říkat less for less, to znamená, že pokud nejsou zaručeny výsledky, měli bychom tu finanční pomoc spíše odebrat. To je tedy diskuze, kterou bychom do budoucna měli vést do větší hloubky. To je první poznámka. A druhá poznámka. Alokace podle zemí a také alokace mezi eh, východem a jihem. Podle našeho názoru, podle názoru eh, výboru pro rozpočet je důležité, abychom tady měli nějakou dlouhodobou alokaci. To znamená, že každý by věděl, s čím může počítat a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě potřebujeme pružnost. Já vím, že v severní Africe je velmi specifická situace, která vyžaduje další dodatečnou pomoc ze strany Evropské unie, ale pojďme se podívat na to, jaká je ta kýžená rovnováha mezi dlouhodobou předvídatelností, mezi dlouhodobým předvídatelností předvídatelným plánem a pružností. Já si myslím, že to není vůbec jednoduché, ale musíme se nad tím zamyslet. Za třetí, investice, podpora demokracie, vytváření e, institucí a tak dále. Já si myslím, že to je ta přitažlivá část naší pomoci a podpory, pokud dáme hodně e, peněz k dispozici, pokud postavíme nějakou silnici nebo letiště, tak je to velmi přitažlivé, ale po diskuzích v Euronestu musím říci, že se tu objevuje mm, zájem i o jiné typy podpory, to znamená například e, podpora participace, podpora účasti, e, účast na evropských programech, vytváření kampaní kapacit, vytváření kompetencí. To je totiž stejně důležité jako fyzická pomoc, fyzické investice. A já bych to rád zdůraznil jako naprosto klíčový bod. A konečně ještě jedna věc, čtvrtý komentář. Centralizace versus decentralizace. Bohužel je tomu tak, že v mnoha postkomunistických zemích je stále ještě vysoká míra centralizace. Přesto se domníváme, že je velmi důležité, abychom podporovali rozvoj místních a regionálních orgánů, nevládních organizací, abychom podporovali demokracii. Kromě toho je velmi důležitý, to je velmi důležitý aspekt, protože vlády, se kterými spolupracujeme, se často snaží o svůj vlastní rozvoj, ale nedbají na rozvoj místních a regionálních orgánů. To znamená, že ve všech našich oblastech pomoci bychom se měli soustředit i na tu decentralizaci. Eh, a nyní ty dlouhodobé programy. Eh, v minulých letech jsme v Evropském parlamentu velmi intenzivně diskutovali o vytvoření nástroje pro demokracie, demokracii, Evropského nástroje pro demokracii. Eh, ale máme tu nástroj pro demokracii a eh, lidská práva, to znamená, jak se můžeme vyvarovat eh, tomu, aby došlo k duplicitě mezi tímto Evropským nástrojem pro demokracii a Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva. Já si myslím, že se musíme na tyto nástroje pečlivě podívat, abychom se vyvarovali duplicitě a musíme do toho zahrnout i koordinaci se členskými státy, protože Evropská unie to je jedna věc, ale musíme si uvědomit, že členské státy sami mají celou řadu bilaterálních kontaktů. To znamená, že musíme koordinovat to, co dělá Evropská unie s tím, co dělají eh, členské státy jako takové. Děkuji. Macedonie. Děkuji a slovo Macedonie. I mean, to me this hearing creates... Chci říct, že pro mě Toto slyšení poskytlo více otázek než odpovědí, ale možná i to je pozitivní aspekt. Chtěla bych se vrátit k původní otázce, o které jsem hovořila a kterou jsem položila GD Devko a také Evropské službě pro vnější činnost, když jsem toto slyšení připravovala. Některé poznámky, které přišly od mých eh, obou kolegů, nejsou pravděpodobně nutně otázkami a osoby, které, na osoby, které jsou zde přítomny, protože ty se týkají spíše všeobecných politických záležitostí a mě bychom se měli ptát našich hostů na to, co skutečně mohou ospovědět. A proto mám dvě konkrétní otázky k tomu, co dělá SVČ a konkrétní útvary komise. Nejdříve pan Konáro, já se velice vážím úsilí, které jste podnikl a snažil se nám vysvětlit ty věci, ale z rozpočtového hlediska spokojená nejsem a vy víte proč. Tam je celá řada nesrovnalostí v oblasti závazku a plateb. Je sice hezké, že tam byly tak velké prostředky na závazky, ale kolik peněz se skutečně vyplatilo? Kolik peněz šlo na platby? Takže ještě jednou opakuji, pane Kornáro, pro mě je z rozpočtového hlediska skutečně důležité vědět, kolik peněz bylo vyplaceno. Závazky zní velice pěkně, to je možné nalézt na webové stránce, tam pomoc nepotřebují, na to se mohu podívat sama, ale mě zajímaví skutečné platby. A tam je to zastřeno jakýmsi tajemstvím. Vy jste tady hovořil o částce 2,8 miliard eur v závazcích ale kolik jste skutečně utratili? Jaké konkrétní pravdy byly vyplaceny? To by mě velice zajímalo. Chápu, že mi možná nemůžete poskytnout odpověď i hned, ale v takovém případě vám prosím, abyste mi tu odpověď dodal písemně. Nás jakožto členy výboru zajímá, kolik Evropská unie skutečně vyplatila, ne k jaké výši se zavázala, že ji vyplatí. A další věc. Od roku 2009 do roku 2010 12. Ta čísla přeci již musíte mít k dispozici i pro rok 2012, pokud to není zcela eh, komplexní, tak alespoň částečně, kolik tedy přesně jste vydali. A dále zajímá mě zásada more for more. Máte to nějak kvantifikováno, ten princip více za více, jaké konkrétní pokyny dáváte pro dodržování této zásady více za více? A dále k prezentaci eh, zástupce SVČ. Ta ve mne vyvolala velké obavy. Eh, on nemůže dávat informace, protože jistá vyjednávání nejsou uzavřena, to ale všichni víme, to nám říkat nemusíte, ale vy přeci musíte mít již jistý plán na další roky. Omluv, promiňte, ale za čtyři týdny musíte předložit návrh rozpočtu na rok 2014 a je, my potřebujeme informace, alespoň v hrubých obrysech, potřebujeme vědět, co předložíte. A proto vás prosím, abyste nám tyto informace po našem slyšení písemně dodali. Toto slyšení bylo velice cené a hodnotné, ale eh, vede k tomu, že potřebujeme, abychom získali celou řadu doplňujících informací písemně. Je to důležité jak pro náš výbor, tak pro celý parlament. Já doufám, že se nám podaří dospět k výsledkům v rámci vyjednávání, ale my víme, že ta čísla již nyní existují a já nevěřím tomu, že jste od února nic neučinili. V únoru byl summit eh, šéfů států a vlád které se dohodly na číslech v rámci příceletého, víceletého, příštího víceletého rámce. A já prostě nevěřím, že vy jste se těmito čísly nezabývali a nevypracovali jste si váš konkrétní plán pro vaši službu. Tomu nevěřím. Dále, pokud uh, jste kroku k období 2014 až 2020 nic neřekl a tak tomu bylo, vy jste se k tomu nevyjádřil, tak samozřejmě já těžko k tomu mohu klást nějaké konkrétní dotazy, ale ráda bych věděla, jak vidí panelisté ten nový nástroj pro demokracii, ten nový fond. Máte k tomu nějaké poznámky? Je to zcela nová věc. My jsme velice zvědaví na to, jak to bude fungovat a velmi mne zajímá váš názor. Děkuji. Děkuji, Sidonii. Ještě se tady zeptá pan Boris a potom bude dostanou řečníci možnost odpovědět. Děkuji. Co by člen výboru pro kulturu a vzdělávání bych vám rád položil následující dotaz. V celé řadě dokumentů Hovoříme o tom, že evropská spolupráce musí probíhat i v oblasti kultury, vzdělávání a že ji musíme rozšířit na východní partnerství. Proto bych se rád zeptal na tu specifickou oblast investic do mladých lidí. Podpora té soft power, té měkké síly. Eh, Erasmus Mundus, podpora studentů, studentská výměna, to, že studenti budou studovat společně a budou si navzájem eh, nebo budou dále předávat hodnoty, které při té příležitosti nasály ve svých zemích původu. Rád bych se zeptal, jestli bychom nějakým způsobem mohli ohodnotit výsledky, dopady této měkké, tak říkajíc měkké spolupráce, to znamená Erasmus Mundus a další nástroje pro výměnu nevládních organizací, studentů a tak dále. Připravujeme se na další období, na období let 2014 až 2020. A proto bych se rád zeptal, jestli nám můžete sdělit počty studentů, kteří v tomto období budou studovat v Evropské unii, kolik studentů tedy půjde na eh, evropské instituce, univerzity a kolik evropských studentů naopak bude studovat na univerzitách v zemích východního partnerství. Eh, jsem si jist, že tato čísla máte a proto bych se rád zeptal, jestli můžeme počítat s tím, že nám tedy na jedné straně poskytnete stručný přehled té současné situace a na straně druhé nám krátce představíte, jak to bude vypadat v příštím eh, finančním období. A to Především s ohledem na tu výměnu studentů, kontakty mezi nevládními organizacemi, na tu měkkou spolupráci, tak abychom ji mohli dále rozvíjet. Děkuji. Děkuji. Většina otázek byla směřována na komisi a na SVČ a proto jim předám slovo jako první. Otázky se v podstatě týkaly dvou oblastí dosavadních výsledků partnerství, to je za prvé, a za druhé jde o to, jakým způsobem chceme tuto pomoc reformovat s ohledem na rozpočet. Rádi bychom tedy slyšeli čísla týkající se e, závazků a plateb. To jsou ty nejdůležitější otázky, které tu zazněly. Kdo z vás by rád začal? Děkuji mnohokrát. Děkuji panu předsedovi, rovněž paní zpravodajce. Já jsem si učinil celou řadu poznámek, ale chtěl bych se soustředit na několik klíčových témat. Nejdříve ke všeobecné poznámce pana Šauriu Sebolského. konečný cíl politiky evropského sousedství a to, co nám vlastně jde. Samozřejmě to poněkud přesahuje naše kompetence. Pan komisař File, se kterým spolupracuji, je velmi ambiciózní v této věci. Také nyní před summitem ve Vilniusu se tomu velice věnuje, ale také se velmi zajímá samozřejmě o návrh o rozpočtu. A samozřejmě chce, aby bylo dostatek prostředků pro východní partnerství. Když se podíváme na současná cíla, čísla, která jsou v současném víceletém rámci, tak je to možné spíše porovnat s ostatními rozvojovými zeměmi. Ta čísla a ne se zeměmi kandidátskými je to asi 5 eur na obyvatele v zemích východního partnerství, což je srovnatelné s rozvojovými zeměmi, se středně rozvinutými rozvojovými zeměmi, ale je to samozřejmě mnohem méně než eh, finanční prostředky, které získávají kandidátské země v rámci předstupní pomoci, to je asi ve výši 50 eur na hlavu a ne 5 eur tedy. Země východního partnerství dostávají asi desetinu toho, co máme v rámci pomoci předstupní. Proto je poněkud obtížné toto srovnávat. To je tedy stávající aktuální situace v rámci politiky sousedství. Snažili jsme se maximovat výši různých zdrojů financování a podpořit tímto způsobem sumu, která byla vyčleněna pro východní partnerství. Nechci říkat, že to celé se opírá o nabídku protože se to opírá spíše o poptávku, to s ohledem na ostatní panelisty. Nemáme tady technickou standardní pomoc, tam ta technická pomoc to byl jakýsi předběžný nástroj a byla tady teda celá řada, eh, veliká škála různých instrumentů, nástrojů, kterých se týkají vaše otázky, ale to je prostě dědictví z minulosti, které jsme převzali. Co se týče technické pomoci, ta je již nyní včleněna do institucí, kterým pomáháme a vychází tedy z poptávky. Já jsem vám samozřejmě nechtěla tady pouze ukázat grafy, které dokládají naše financování. Dobře vím, že vás zajímá mnohem více. Co se týče závazku a pladeb, nemáme pouze 100% míru závazků, ale míru skutečných pladeb, která se blíží částce 100, nebo procentu 100%. Samozřejmě detailní informace vám rád poskytnu. Platby pro evropskou politiku sousedství, tam jsme měli 2,4 miliard eur pro východní země a asi 1,5 miliard pro in my in my head, but they're available until 2012. Uh, pro nástroj ENPI. Pak zde máme 700 milionů závazků a 500 milionů pladeb na východě. Rozdíl mezi závazky a platbami, to není pouze rozdíl, který máme s ohledem na absorpční kapacitu, ale je to běžné plnění rozpočtu, jak ho jistě velice dobře znáte. K závazkům se přistupuje odděleně než k platbám. A rozdíl mezi závazky a platbami vyplývá rovněž z toho, že v rámci přeskumu východní politiky máme dodatečné závazky, například na roky 2011 a 2012, což vešlo k větší, k větší výši závazků závazky ovšem ještě nebyly plně provedeny, jakožto řádné platby, ještě to nebylo převedeno na platby. A to též platí pro částky, které můžeme mobilizovat pro nestátní aktéry, například Evropský nástroj pro demokracie a lidská práva, nástroj pro jadernou bezpečnost a nástroj pro přeshraniční spolupráci. Tato čísla samozřejmě existují, jsou k dispozici a dokazují, že máme maximální využití. A to jak u závazku, tak u plateb. A to rozdělení, ta distribuce, to je kombinací toho, že jsme tam měli jisté plánování a pak došlo k navýšení závazků, které vyplývaly z dodatečných programů v roce 2012, což samozřejmě ještě nebylo plně implementováno do dodatečných, jasně naplánovaných plateb. Já tady nechci hovořit příliš dlouho, protože jistě mají i další své komentáře k otázkám, které byly položeny. K zásadě more for more, více za více. Dosud jsme tuto zásadu more for more a zásadu less a le, more less, tedy méně za méně, nechtěli sloučit do jedné koncepce. Nechtěli jsme tedy, aby vznikl dojem, že někoho trestáme a týká se to také rozpočtové neutrality. Ale když se podíváme na logiku nových návrhů, také na to navýšení toho financování, ke kterému došlo, tak zde vycházíme z přesvědčení, že potřebujeme pozitivní podnět, který bude financován tom, že budeme tvrdší u jiných programů, budeme tam přísnější, takže dojde k kombinaci, ke kombinaci obou zásad v konečném důsledku. Hodláme elementy dodatečného financování dle zásady více za více zapojit do příštího víceletého finančního rámce, ale to záleží na jeho konkrétní podobě a na konkrétní výši prostředků pro evropskou politiku sousedství. Trialogy o tomto tématu ještě nebyly uzavřeny. Dá se hovořili o Evropském nástroji pro demokracii. Je to také v souvislosti se zkušeností, které nazbírala nadace Konráda Adenauera v Bělorusku a rovněž s našimi zkušenostmi. My si myslíme, že tento fond pokrývá jakousi skulinu, kterou nemohli dosud pokrýt ostatní nástroje financování. Tady se jedná o financování, které bude poskytnuto, ale samozřejmě nesmíme podkopávat odpovědnost. Jde tam o to, že chceme pomocí tohoto nástroje podpořit neregistrované nevládní organizace, na které pomocí jiných nástrojů nedosáhneme. A další nástroje rovněž sebou nesou ten problém, že jsme je nemohli využívat, proto, protože nebyly příliš rychlé, nebyly dostatečně rychlé. Nový nástroj na dává možnost zareagovat mnohem pružněji a rychleji. Dostali jsme 3 miliony pro oblast východní a 3 miliony pro obsah oblast jihu. To jsou momentálně prostředky, které máme k dispozici. Jde skutečně o to, abychom podpořili neregistrované nevládní organizace a nově vznikající politické strany, které bychom rádi podpořili. A ještě několik eh, všeobecných poznámek nevládním organizacím. Jsem velice vděčný za analýzu nadace Konráda Adenauera. A chtěl bych to propojit s našimi snahami o sjednodušení. Rovněž chci říci, že podpora, kterou nám dal výbor pro rozpočet pro nový rozpočtový rámec, který bude platit po roce 2013, nám skutečně pomohla překonat alespoň některé z těch překážek, které jsme zde popsali. Například ta koncepce toho subgroundingu, že víme, si vybereme jednu nevládní organizaci, která bude jakousi zastřešující organizací a pomůže nám dostat se do kontaktu s ostatními místními nevládními organizacemi. Dosud bylo toto pro nás velmi obtížné. Dále eh, se nám podařilo eh, navýšit stropy. Jsme velice rádi, že toto můžeme předložit rozpočtovému orgánu a že můžeme, myslím, společně konstatovat, že se nám podařilo překonat několik překážek v rámci naší pomoci pro partnerské země. Takovýto feedback je pro nás velice důležitý, neboť nám pomáhá aktualizovat naše snahy a lépe je přizpůsobovat potřebám. A ještě další element, jistý aspekt, co se mě týká osobně. Tady jste zmiňoval... Po... Demokracie či nadvláda vláda nevládních organizací. To se mi velice líbilo. Jde tam o to zčetnit opatření pro občanskou společnost, přiložit jim větší váhu aby vznikla jakási NGO kracie. Týká se to také vytváření a financování konsorcí a je důležité, aby toto vše bylo eh, zakotveno v kontextu lokálních nevládních organizací přímo na místě. Ne, musíme ovšem dbát o to, aby to nevedlo k navýšení byrokracie. A tady došlo, doš, dojde od roku 2013 s tím zjednodušením a já doufám, že to bude celé věci ku prospěchu. Nyní Bělorusko. Tam jsme měli obtíž nalézt vhodnou rovnováhu mezi minimálními vztahy se současnou vládou a e, navázáním vztahů s místními nevládními organizacemi. Evropský nástroj pro demokracii byl také jednou z odpovědí na naše snahy o nalezení vyváženého přístupu. Dále jsme navázali velmi úzké kontakty s mnoha příjemci zde v Bruselu. Jednou za půl roku se setkáváme e, s těmito orgány, s našimi partnery a hovoříme o osvědčených metodách. Já bych tady ukončil svůj příspěvek. Děkuji vám mnohokrát, eh, předseda. Děkuji. Richarde, chtěl byste to ještě doplnit? Jsou tam ještě nějaké otevřené otázky? Například eh, byla zodpovězena otázka Korise, kolegy Borise, která se týkala Erasmu a stipendií pro studenty. Prosím, Richarde, mohl byste se k tomu krátce vyjádřit? Děkuji. Musím říct, že ten dotaz, jak do jaké míry tedy naše politika v oblasti východního eh, sousedství je řízena nabídkou a poptávkou. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že eh, to je nejvíce eh, politikou řízená oblast vůbec. To znamená, že skutečně jsme řízeni oblastmi politiky, které jsou v této souvislosti relevantní. Máme i příslušná prohlášení, máme nové dohody, o kterých vyjednáváme. Až budou vyjednány, tak potom budou zapracovány do našich programů a e, samozřejmě, že v jednotlivých zemích potom budeme vybírat jednotlivé priority e, a zapracovávat je opět do specifických programů. To znamená, že si myslím, že náš přístup skutečně se řídí příslušnou společnou politikou. Já jsem ve své prezentaci zapomněl zmínit jednu věc. A sice to, že eh, vyřazení Ruska z bilaterální pomoci by mělo zvýšit viditelnost finančních prostředků, které poskytujeme v rámci jednotlivých partnerů z partnerských zemí východního partnerství. Nástroj sousedství se nyní bude mnohem více zaměřovat na země východního partnerství a já se domnívám, že díky tomu by mělo být snaží poskytovat příslušná čísla. Mohli bychom našim partnerům snáze vysvětlit, jakou pomoc jim Evropská unie vlastně poskytuje. A nyní ten princip more for more. Já si myslím, že existují způsoby, díky nímž můžete zaručit pružnost v rámci programovacího období. Eh, to znamená, že za dobré výsledky ještě něco přidáte. Takže někteří eh, pak mají pocit, že z toho získali, jiné, jiní mají pocit, že něco ztratili, ale v každém případě je možné eh, tady použít určité nástroje, které zaručí eh, flexibilitu a já doufám, že se nám je podaří do naší práce dobře začlenit. Kromě toho jsem ve svém úvodním projevu nezmínil ještě jednu věc a sice východní partnerství závisí na příspěvku eh, z programu Erasmus for All. Erasmus for All bude velmi důležitý mechanismus. Díky němu budeme schopni oslovit širší spektrum obyvatelstva, především mladší generaci. Já v tuto chvíli nejsem schopen uvést žádné číslo, které by hovořilo o počtu studentů, kteří z toho budou do budoucna profitovat. Nepochybně to také závisí na eh, výši rozpočtu, který na to bude přidělen. Nicméně si myslím, že v naší cestovní mapě pro východní partnerství schválené v loňském roce jsme měli cíl pokud jde o počet studentů, kteří budou profitovat z programu Erasmus Mundus v letech 2012-2013. To znamená, že eh, váženému panu poslanci toto číslo mohu zaslat po skončení tohoto slyšení. Já jsem ráno varoval, že nebudu moci poskytnout detailní informace o budoucím vývoji. A je to samozřejmě velmi citlivá eh, doba, protože čekáme na další programovací období v letech 2014 až 2012. Práce, která měla být odvedena, již eh, byla odvedena především v oblasti bilaterálních vztahů díky evropským delegacím, delegacím Evropské unie, které působí eh, v dané oblasti. Jsou to především konkrétní odvětví, v nichž chceme s našimi partnery eh, spolupracovat, a to i v novém programovacím období. Nicméně vzhledem k nejistotám, které jsou spojeny s rozpočtem a vzhledem k dopadům zásady eh, for more, for more for more, je eh, obtížné v tuto chvíli poskytnout nějaké detailnější informaci o eh, našem dalším vývoji. Děkuji. Děkujeme za eh, tyto odpovědi. Sidonie, mohu tě poprosit, aby si uzavřela naše dnešní zasedání, naše slyšení. Děkuji. Pokusím se. Pokusím se uzavřít naši diskuzi, pokud se již nikdo z panelistů nehlásí o slovo. Nejsem si jistá, jestli si dal eh, možnost promluvit i dalším panelistům. Já se domnívám, říká pan předseda, že většina otázek byla směřována na komisi a SVČ. Dobře. To znamená, že já přikročím k tomu, že uzavřu naše dnešní slyšení. Jsem ráda, že se naše slyšení konalo, byť celá řada otázek zůstala bez odpovědi. Stále ještě jsme v procesu vzájemné komunikace, ve kterém budeme i nadále pokračovat. Nicméně ráda bych připomněla jeden obecný důvod, proč jsme se dnes sešli a proč to musíme pokračovat. Nejde o to, abychom uspokojili něčí zvědavost. Nejde o to, abychom tady recyklovali data, která jsou nebo nejsou k dispozici. Jde o to, abychom prováděli parlamentní kontrolu nad těmi finančními prostředky. Eh, možná, že my jsme přesvědčeni o tom, že to, co děláme, je v pořádku, ale není to naprosto jasné, pokud jde eh, o pohled zvenčí. A proto musíme neustále kriticky zkoumat to, co Evropská unie dělá. Jak pokud jde o dosahování politických cílů, tak pokud jde o plnou odpovědnost a transparentnost. Je mi líto, že se nám dostalo pouze defenzivních odpovědí v tom smyslu, to, co děláme, je dobré, protože je to dobré. Já si myslím, že musíme jít více do hloubky, že potřebujeme zásadnější výpovědi, protože eh, se objevují stále závažnější obavy, pokud jde o vývoj demokracie. A pokud jde o to, jak těchto šest partnerských zemí ve východní Evropě je spravováno, je řízeno. To znamená, že e, to staví do světla otázek také finanční prostředky, které tady Evropská unie e, investuje. Pokud se podíváme na úroveň korupce a na míru demokracie v těchto zemích. Já si myslím, že musíme mm, vývoj v těchto zemích pozorovat s velkou obezřetností, tak abychom zaručili, že mm, finanční prostředky, které poskytujeme, budou používány v duchu evropských hodnot, v jejich zájmu a ne v protikladu k nim. Nejde o čísla, o řádné účetnictví, jde o to, abychom ty vzácné zdroje, které máme, protože skutečně používáme pouze vzácné zdroje, abychom je používali zacíleně. A já si myslím, že my jako parlament společně s exekutivou musíme spolupracovat na tom, abychom ten proces koncipovali tak, aby, byl, aby v něm byla zaručena eh, zodpovědnost a transparentnost. A proto tady trvám na tom, aby nám Evropská komise poskytla čísla, co možná nejvíc čísel, tak aby nám umožnila naplnit náš, naše roli, plnit úkol v oblasti kontroly, plnit naše kontrolní pravomoc, protože jinak bude velmi obtížné, abychom s tím souhlasili, abychom udělili náš souhlas a abychom vysvětlovali občanům, proč Evropská unie je vůbec finančně zapojená v zemích východního soused, sousedství. Já si myslím, že se to netýká pouze východního sousedství, ale také jižního sousedství. Myslím si, že kontinuálně musíme provádět kontrolu tak, abychom zaručili transparentnost eh, toho, co děláme a to, také to, že za to můžeme jako Evropská unie nést odpovědnost. Já tedy budu i nadále v kontaktu s komisí, tak aby se vyřešily všechny otázky, které zatím eh, vyřešeny nejsou. Nebudeme tím zatěžovat publikum, eh, mohou si potom přečíst zveřejněnou eh, zprávu. Kolega zmínil Erasmus for All, anebo Yes Europe, ať už se to bude jmenovat jakkoliv. O tom hovořil i pan kolega Tibbles. Já mám trochu obavy o vývoj tohoto nařízení. Především já vím, že to je vyjednáváno v trialogu, ale z rozpočtového hlediska tady vidím určité problémy, pokud jde o provádění správných politických myšlenek. Erasmus for All. Základní myšlenka spočívá v tom, že by ten program Týká se to všech sousedních zemí, ale jde o to, že by to prováděly ty země samotné. Já se obávám, že to bude ku škodě eh, studentů. Eh, mám pochybnosti, jestli někdo byl schopen ohodnotit kapacity ve správě těchto zemí, jestli tedy eh, její veřejná zpráva bude schopná něco takového provádět, provádět ten prool. Já vím, že v tuto chvíli to dělá komise, nevím kdo přesně, ale dělá se to centrálně a decentralizace by mohla přinést určité problémy. Já vím ze zemí, které eh, pracovali hodně na evropských programech pro kulturu a vzdělávání, že tady investovali do svých národních agentur tak, aby byli schopni eh, plnit tyto úkoly. Není to totiž vůbec jednoduchá věc není jednoduché to jednoduše delegovat eh, na partnerské země, aniž by toho byly schopny, aniž by na to byly připraveny. To znamená, že to by skutečně mohlo vést k tomu, že tím budou trpět studenti. To je konkrétní příklad toho, jak bychom eh, měli postupovat. Účinnost, efektivnost totiž není samoučelná. Měli bychom dbát na to, aby finanční prostředky, které poskytujeme, byly skutečně využeny, aby, využity, aby mohly být využity. Partnerské země východního eh, sousedství by měly mít prospěch z našich finančních prostředků je důležité, aby prostředky, které investujeme, bylo, byly určeny co možná největšímu množství lidí, aby z toho obyvatelstvo v dotyčných zemích profitovalo. Ale to samozřejmě je dlouhodobý úkol. Já v tuto chvíli děkuji všem panelistům, kteří nás, mezi nás přišli eh, aby nás informovali a nepochybně budeme v tomto dialogu pokračovat i do budoucna. Děkuji, Sidonie, a já bych pouze rád zopakoval to, co řekla Sidonie. Je to záležitost Eh, při které eh, parlament kontroluje to, jak byly využity, investovány finanční prostředky a já si myslím, že je to dobrý příklad. Eh, omlouvám se těm, kteří mají pocit, že nemohli klást otázky, ale je to slyšení výboru pro rozpočet, to znamená, že otázky mohou poskládat pouze poslanci a proto se omlouvám eh, těm, kteří to pochopili jinak, ale taková jsou zkrátka pravidla, nejsou, ne, není to veřejné slyšení, je to pouze slyšení výboru pro rozpočet. To je pro dnešní dopoledne všechno a eh, já všem děkuji, všem řečníkům za skvělé slyšení a s ostatními se těším na viděnou ve tři hodiny. Děkuji.